Vážení kolegové, vážené kolegyně, myslím, že bychom měli zahájit odpolední část chůze. Máme tu již po druhé během maďarského předsednictví pana ministra Tamáše Felediho, který má mimo jiné na starost regionální politiku. Velice si těšíme, pane ministře, toho, že jste nám nabídl tuto možnost a že nás budete informovat o dosavadním pokroku v rámci maďarského předsednictví u politiky soudržnosti. Takže pane ministře, máte slovo. Pan? Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim, Děkuji mnohokrát. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Vážená paní předsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážení hosté, vážení posluchači po internetu, jsem velice rád, že jsem mohl opět zavítat sem do Výboru pro regionální rozvoj Evropského parlamentu, abych vás informoval o zrealizovaných činnostech a úkolech, které před námi ještě stojí v rámci maďarského předsednictví. Jak jsme se dohodli v lednu, nebo alespoň tak jsem já pochopil naši výměnu názorů, dohodli jsme se, že se opět setkáme až vás budu moci informovat o dosaženém pokroku u důležitých politických témat. Zároveň vás mohu při této příležitosti informovat o úkolech, které před námi ještě leží. Myslím si, že jsme na počátku nové éry. Stav v hospodářství Evropské unie jasně svědčí o tom, že je třeba dále rozvíjet politiku soudržnosti tak, aby EU byla ještě úspěšnějším světovým hospodářským hráčem. Politika soudržnosti musí zvýšit svou efektivnost oproti dosavadním období, tak aby pomáhala zemím s vyrovnáváním úrovně a posilováním konkurenceschopnosti, aby tak přispívala k zlepšování životní úrovně evropských občanů. Existuje jediný způsob, jak zaručit úspěch Evropy, a totiž pokud vždy budeme zohledňovat územní aspekty při realizaci různých strategií je třeba vždy pamatovat na místní specifika, regionální specifika, a to při koncipování strategií, realizaci programů či vyhodnocování dosažených výsledků. Chceme-li efektivním způsobem naplňovat cíle strategie EU 2020 a politiky soudržnosti, pak musíme vždy zaručit, že budou zohledněny územní aspekty. Maďarské předsednictví si přeje dosáhnout reálného pokroku v této oblasti a to přijetím přepracované územní agendy. To je dokument TA 2020. Domníváme se, že vstupy a přispění Evropské komise Evropského parlamentu je nesmírně důležité Jistě obě tyto instituce zohlední územní aspekty politiky soudržnosti. Jedním z našich hlavních cílů v oblasti soudržnosti je vést reálný dialog tak, aby pokročila jednání o budoucnosti politiky soudržnosti. Chceme tento proces podpořit tak, aby na základě návrhu předložených v listopadu 2010 v rámci páté zprávy o soudržnosti, aby z toho tedy vzešly konkrétní kroky, na kterých se shodnou všechny členské státy. Máme vizi pro budoucnost politiky soudržnosti. Vypadá tak, že by se tato politika zaměřovala na naplňování cílu strategie 2020 a zároveň solidarity. Byla by to politika zaměřená na výsledky, byla by nákladově efektivní, fungovala by při minimální administrativě a byla by uživatelsky příznivá a skytala by konkrétní přínos pro své uživatele. Dovolte, abych nyní zmínil některé dosavadní úspěchy, výsledky maďarského předsednictví. Zaměřím se na pouze některé položky. Na základě spolupráce s našimi partnery v TRIU a na základě páté zprávy o soudržnosti jsme vypracovali závěry rady, které byly přijaty Radou pro všeobecné záležitosti 21. února 2011. Co bylo cílem těchto závěrů? Za prvé, zareagovat na argumenty obsažené ve zprávě, za druhé schrnout oblasti, ve kterých se členským státům podařilo dobrat se konsenzu. Tyto závěry tedy obsahuje výčet všech oblastí, na kterých se členské státy shodly. Členské státy se dodaly na tom, že politika soudržnosti je nesmírně významným nástrojem evropské integrace, který výrazně přispěl k odbourávání územních odlišností v rámci EU. Dále členské státy si přejí, aby se zabránilo eh, podrývání cílu soudržnosti a strategie a cíl strategie u 2020 Ty cíle těchto strategií politik by se neměly navzájem oslabovat. Dále je třeba aby tato politika byla dostatečně zacílená, je třeba samozřejmě zohlednit eh, státní, regionální či místní specifika, ale eh, zároveň je třeba uplatňovat integrovaný přístup v politice soudržnosti. V závěrech rady členské státy zmiňují také potřebu transparentního, jasného regulativního rámce a zároveň se v těchto závěrech zdůrazňuje, že implementace musí být efektivnější a více zaměřená na konkrétní výsledky. 21. února 2011 jsme poprvé zaznamenali, že Rada pro všeobecné záležitosti projednávala politiku soudržnosti na úrovni rady, tedy na politické úrovni. Každý, kdo vystoupil v diskusi, zdůrazňoval, že je třeba racionalizovat um, implementaci a kromě eh, tematického zacílení je třeba zaručit také flexibilitu pro členské státy a regiony. Dále členské státy vyzdvihly potřebu orientace na výsledky a potřebu nákladové efektivnosti. Maďarské předsednictví zároveň uspořádalo další setkání od 29. března do 4. dubna tohoto roku, jak pro stávající členské státy, tak pro budoucí tak pro budoucí členské státy EU. Na zasedání 29. března až 30. března jsme se sešli s generálním ředitelem odpovědným za územní rozvoj. Došlo k přeskumu územní agendy, což přispělo k plánovanému přijetí územní agendy 2020 koncem května. E, další jednání mm, závěrem března, začátkem dubna se zaměřilo na tedy tematické zaměření a, e, a přístup zaměřený na výsledky v oblasti politiky soudržnosti. Paní Hybnerová se účastnila toto jednání. Dále můžeme říci, že mezi nejvýznamnější a nejnalehavější úkoly patří vypracov- včasné vypracování nařízení a také vypracování společného postoje pro ty nejdůležitější oblasti. Na základě minulých zkušeností víme, že pro vypracování společného postoje potřebujeme vždy hodně času. Potřebujeme tedy dostatek času na to, abychom eh, také po roce 2014 byli schopni zahájit příslušné programy. Do budoucna se musíme zaměřit na územní aspekty politiky soudržnosti, na konferenci týkající se budoucnosti politiky soudržnosti se všichni účastníci shodli na potřebě flexibility a na významu zohledňování místních a regionálních zvláštností. Je to velmi důležité, je třeba zohlednit zvláštní potřeby na místní či regionální úrovni. Neměli bychom kombinovat tematické priority s nákladovými kategoriemi. Všichni účastníci se shodli na tom, že přístup zaměřený na dosahování výsledků je správný, nicméně vyjádřili určité znepokojení ohledně nového systému eh, podmínek, podmíněnosti. Eh, Byla zdůrazněna potřeba společné interpretace a také potřeba toho, aby se zabránilo vzniku nové administrativní zátěže. Bylo tedy řečeno, že pouze takové nové podmínky mohou být akceptovány, u kterých eh, na ně mohou mít účastníci své věci nějaký, nějaký vliv, protože Všichni eh, partneři eh, se musí stotožnit eh, s přijímanými kroky. RDF a ESF je třeba harmonizovat a harmonizaci udržet. Mnoho účastníků konference také se kriticky vyjadřovalo ohledně toho, že by byly zaváděny odlišné soubory podmínek pro tyto dva fondy a odmítli negativní pobídky. Namísto toho se překlonili k využívání pozitivních pobídek. Všichni účastníci se také shodli, že tematické zaměření je správným nástrojem pro vytvoření kritické masy, kritického objemu, při kterém pak dochází k reálným změnám a k zvyšování efektivnosti čerpání prostředků. Zároveň se shodli že by šlo o systém jednodušší a tedy transparentnější. Účastníci se shodli také na uplatňování integrovaného přístupu a na zachování Evropského sociálního fondu jakožto nástroje politiky soudržnosti. Pokud je o naše budoucí úkoly, dovolte, abych je zde stručně nastínil. Jsou zde některé diskutovaná témata, která se objeví také v závěrech rady. Tematické zaměření, e, podmíněnost a systém pobídek. To jsou ta nejdiskutovanější témata, patří k našim prioritám. Rádi bychom se na ně zaměřili v nadcházejících týdnech. Přejeme si, aby vznikl alespoň návrh e, pravidel co nejdříve a rádi bychom se dobrali společného postoje Rady u nejdůležitějších témat co nejrychleji. Eh, přijetím dokumentu Územní eh, agenda 2020 bychom pak vytvořili pojítko, územní pojítko, které by zaručilo úspěšnou implementaci strategie EU 2020 a zároveň politiky soudržnosti. Eh, pokud je o témata zasedání pracovní skupiny, strategické plánování, mechan, realizační mechanismy, integrovaný přístup a přístup zaměřený na dosání výsledku. To jsou tady hlavně témata, která budou na pořadu dne pracovní skupiny Rady. Zajímají nás veškeré připomínky, pozitivně, negativně členských států. Také eh, čekáme na informace od Evropské komise, tak aby se mohl zkrátit čas pro vyjednávání eh, ohledně legislativních návrhů. Eh, dále bychom chtěli schrnout veškeré otázka a odpovědi poskytnuté komisí do jediného dokumentu. Jakmile budeme mít schromážděná stanoviska všech stran, schrneme je a zařadíme na program neformálního zasedání ministrů 19. až 20. května tohoto roku v Maďarsku. A konečně eh, chceme vypracovat závěry předsednictví. Takto tedy chce maďarské předsednictví připravit eh, diskusi o budoucnosti politiky soudržnosti, v čemž bude poté pokračovat předsednictví Polska. Doufáme, že se nám podaří v této věci pomoci, protože ve věci principu již máme schodu a myslím, že se přibližujeme dosažení našich cílů. Eh, všechny tyto přípravné práce pak umožní, aby se zvýšila efektivnost politiky soudržnosti, aby výsledky byly měřitelné, realizace se zefektivnila a aby se zjednodušily administrativní postupy. Také velice pozorně sledujeme vývoj v Evropském parlamentu a činnost Evropského parlamentu. Chci vám poděkovat za podporu, kterou jste poskytli maďarskému předsednictví v oblasti politiky soudržnosti. Četl jsem zprávu Markuse Pipra a rád bych zdůraznil, že tato zpráva svým obsahem vlastně pokrývá výsledky maďarského předsednictví. A je tam jedna pro předsednictví velmi důležitá věc, a totiž ve zprávě se říká, že politika soudržnosti EU vlastně částečně naplňuje cíle strategie EU 2020. A pak ještě další věc. Politika soudržnosti by měla by se měla především zaměřovat na cíle nastolené ve smlouvě o fungování Evropské unie. Takovýto přístup vítáme. Vítáme skutečnost, že zpravodaj podtrhuje územní aspekty soudržnosti a rovněž podporuje makroregionální strategie. Toto jsou totiž hlavní body, na které se zaměřuje naše předsednictví. Dále je zde ještě jedna pro nás velmi důležitá zpráva, kterou vypracoval pan Oldřich Vlasák který hovoří o integrovaném územním plánování v oblasti politiky soudržnosti. Jeho zpráva se zabývá také specificky městskými oblastmi, což ukazuje, o, e, což ukazuje na rozmanitost politiky soudržnosti. Rád bych také uvedl, že v nadcházejících týdnech a měsících e, se budeme i nadále spolehat na vaši aktivní účast a spolupráci, stejně jako doposud. Budeme vás i nadále také zvát e, na akce organizované naším předsednictvím a z celého srdce doufám, že se budete moci zúčastnit. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane ministře. Nyní zahajuji rozpravu. Markusy, chtěl byste začít? Ano, děkuji, paní předsedající. Děkuji, pane ministře. Vaše komentáře byly velice jasné, jasně se vyjádřili k budoucnosti této politiky a jak eh, se toho chcete chopit, co by předsednictví. Já se budu věnovat dvěma aspektům. Jedna věc, to, co jste charakterizovali jako podmíněnost, a za druhé návrh komise k takzvané mezikategorii, tedy regiony, které mají mezi 75 a 90 procenty eh, hrubého domácího produktu. K té pozmíněnosti. Vy jste nám řekl, že máte pochopení pro to, když se eh, něco věnuje finančně nebo vydává na něco, co souvisí s politikou soudržnosti a vy na to můžete mít jako stát vliv ale já chci podtrhnout, že nám ani o nic jiného nejde, když hovoříme o určitých eh, prvcích, eh, teda nesrovnalostech v těch eh, fondech a 90% se váže k eh, veřejným zakázkám. Tedy tady se přece jen zdá, že v mnohých státech není něco v pořádku. Stejně tak eh, v legislativě týkající hospodářské soutěže a určování cen, kdy veřejné podniky se stále více nějakým způsobem vkládají i do činnosti soukromých podniků. A my doufáme, že to bude ze strany komise jasnější a my to budeme požadovat nějakým způsobem si prosím hlídejte své úkoly v otázce legislativy související s hospodářskou soutěží a to si pohlídejte, aby členské státy prováděly. A až poté vydávejte 100% nebo přidělujte členským státům 100% těch eh, prostředků v rámci spolufinancování. A mě by zajímalo, do jaké míry byste takové požadavky nebo podmínky byl ochoten přijmout a co už byste nebyl ochoten akceptovat, kdybych Evropa se přece jenom rozhodla, Evropské instituce, že to podmíní ještě silněji, přísněji. A druhá věc, ta takzvaná přechodná kategorie nebo mezikategorie, tomu jste se vlastně vůbec nevěnoval. Komise totiž navrhuje, aby nikoli pouze regiony, které byly Ehm, nejvíce podporované, ale asi dalších 22 přibližně regionů v celé Evropě stoprocentně zahrnou do kategorie s novým eh, statusem z hlediska eh, finanční podpory. V Německu například Lüneburg, to je okolí Hamburku, tam je 85 80, sezba a na dlouho by se z něho stal region, který by byl Evropou podporován v rámci této kategorie, pokud bychom na tento návrh přistoupili. A mimochodem, ono je to poměrně bohatý region, kde lidé nežijí špatně. Máme v Evropě i jiné příklady, kde smysluplnost takovéto přechodné kategorie opravdu musí být spochybněna, přestože určité výhody tam jsou. Já jsem ještě celou analýzu pro sebe eh, nedokončil, ale tady by mě zajímal názor předsednictví, jak na to pohlížíte vy. Děkuji. Oldřich Vlasák. Ministře, eh, dovolte mi, abych eh, pochválil vaši prezentaci a vypíchl dvě věci, které pro mne jsou velmi důležité a které samozřejmě pakliže budou zlepšeny, eh, tak přinesou velký dopad pro využívání fondů a jedním z nich je flexibilita a potom integrovaný přístup. Eh, já si vykládám tyto pojmy i pro oblast financování Víte, že se ruší monofondovost a e, navrhujeme zapojení více fondů pro financování některých projektů, čili toto je potřeba e, jasně uchopit a e, je nutné také využít dalších nástrojů finančního inženýrství, jako je například Jessica. Využít příkladů dobré praxe z tohoto období a tu Jessiku obohatit tak aby byla konkurenceschopná vůči produktům bankovního trhu. Pakliže tento produkt, tento nástroj bude komplikovaný a pakliže ty podmínky budou horší než u bankovních úvěrů, tak bohužel nebude využíván. Poslední má poznámka eh, spočívá ve využití soukromých prostředků pro financování projektů, eh, to znamená takových těch projektů PPP, Public Private Partnership, a zde si myslím, že je potřeba ještě lépe vyjasnit ty podmínky, aby se subjekty, které chtějí eh, projekty eh, využít, aby se nezalekly případných komplikací. Děkuji. Eh, děkuji, François Alfonsi. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Vzhledem k tomu, že právě bilancujeme předcházející politiku soudržnosti a zamýšlíme se nad eh, politikou soudržnosti pro budoucnost, domníváme se, že politika soudržnosti, tak jak dnes existuje, je historicky poznamenaná. Byla to politika soudržnosti, která byla zaměřena na to, aby opožděné regiony, původně tedy Španělsko a teď země východu, dohnaly spoždění a máme hmatatelné výsledky, pokud jde o dohnání tohoto spoždění a politika soudržnosti právě v tom nachází veškerou svou politickou sílu. Neměli bychom do budoucna tuto politiku soudržnosti změnit, aby se jednalo o politiku územní regulace a ne o politiku zaměřenou na dohánění spoždění. Celé to finanční inženýrství, které se právě vytváří, potřebuje také územní regulaci. Musíme dosáhnout toho, aby rozvoj a ekonomika v Evropě byla zeměpisně rozdělena rovnoměrně a nekoncentrovala se do těch nejpřitažlivějších oblastí, protože za jedno či dvě generace bychom museli řešit ekologické dopady, to znamená vylidnění některých oblastí, jejich dezertifikaci a tak dále. Musíme tedy využít tohoto nástroje, tedy politiky soudržnosti, také k územnímu řízení. A naše politická frakce podporuje myšlenku takzvaných přechodných regionů, kterou zavedla komise. Chceme dosáhnout toho, aby tento kvalitativní posun od eh, politiky soudržnosti, která existuje dosud a je zaměřena na to, aby ty opožděné regiony dohnaly své zpoždění, aby se tedy převedla na politiku, která bude usilovat o homogenější, stejnorodější Evropu, která se bude zaměřovat na finanční nástroje, využitelné k tomu, aby bylo dosaženo této stejnorodosti. A právě proto si přejeme, aby bylo toto stanovisko vzato v úvahu. Děkuji, paní Smolková. Děkuji pěkně. Děkuji. Vážený paní, pane ministře, to, co jste řekl, mohu zcela podpořit. Tím hovořím o strategii 2020 eh, i o politice soudržnosti jako takové. Jsem velmi ráda, že právě Maďarsko je předsedající zemí, protože má velmi blízko k politice soudržnosti a bude nasledovat Polsko, což je mému domovskému státu velmi blízká země a máme prakticky podobné problémy či výhody nebo nevýhody. Většinou, když hovoříme o strategických cílích, tak se dohodneme. A Evropský parlament, i komise a rada s tím nemají problém. Problémy nastávají, když přijdeme k rozpočtu. A nebo v nějakých významnějších prioritách. Mě by zajímalo konkrétně stanovisko maďarského předsednictví, případně vaše. Co si myslíte o dalším finančním rámci, jaký by měl být? Jaký názor má maďarské předsednictví, protože se hodně diskutuje o tom, zda to bude pět let, pět plus pět, anebo sedm. Tak mohl byste se prosím k tomuto vyjádřit. Děkuji. Viktor Boštinor. Viktor Boštinor. Děkuji, pane Felegy. Ze všeho nejdříve musím říci, že je zde teď nový koncept v Garigově zprávě, je velmi známý koncept use it or lose it. Jde o to, o co všechno bychom měli přijít a na jakém základě, co by mělo být závazné pro následující finanční rámec. To za prvé. A za druhé, co by měl obsahovat nový rozvojový kontrakt pro rozvoj a investice. Bude zde tedy rozvojová smlouva. Co by mělo být závazné pro členské státy, co by mělo být závazné pro regiony. A konečně, co by mělo být eh, řečeno subdodavatelům v rámci nového rozpočtového rámce, protože jedna z příčin dramatického růstu cen každého kilometru či jakékoliv jiné jednotky infrastruktury je způsobena tím velmi dlouhým řetězcem subdodavatelů, kteří způsobují nárůst cen do kosmických výšin. Co by se mělo udělat, aby se chránily peníze Evropské unie a aby se také chránily a lépe využívaly peníze ze spolufinancování? Děkuji, Karimedeli. Pane ministře, Nezmínil jste se o klíčové otázce pro politiku soudržnosti a to je otázka, která se týká ukazatelů. Je skutečně nutné, abychom si tuto otázku opravdu položili. Jaké další ukazatele vedle HDP nám umožní skutečně změřit blahobyt našich eh, občanů. Tyto nové ukazatele, tato nová kritéria musí být rozhodně součástí nových programů budoucí politiky soudržnosti. Já jsem z regionu Ile-de-France, to je velmi bohatý region, pokud jde o HDP, ale je poznamenaný velký, velkými sociálními rozdíly. Je na čase začlenit takováto kritéria, jako například chudoba, nezaměstnanost a tak dále, a také ekologická kritéria, protože dnes zde máme dvojí výzvu. Ekologickou, ale především sociální. Děkuji. Uh, Děkuji vzhledem k tomu, že pan ministr musí odejít ve tři čtvrtě, tak mu dáme čas, aby odpověděl na naše otázky. Takže prosím, pane ministře, máte slovo. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, hölgyek, urak. Děkuji a srdečně děkuji za všechny otázky i komentáře. Začnu tím, že zkusím ze všeobecní, totiž vidím tady takové dva trendy mezi těmi otázkami. Jeden spočívá v tom, že politika soudržnosti se přece jen zdá klíčová pro budoucnost Evropské unie. A druhá věc, vzbuzuje mnoho emocí a vysí nad ní hodně otázek, což je jak dobrá, tak špatná zpráva. My bychom rádi všechny tyto záležitosti nějakým způsobem pojednali, tak abychom o tom procesu uvažovali opravdu komplexně a ta eh, politika soudržnosti nové generace a ten rámec by měl právě vše sladit. Tedy já zkusím odpovědět obecně některé otázky. Eh, pro mě tedy nebyly úplně jasné, kam přesně mířily, ale důležité je zmínit například eh, něco, k čemu se vyjádřila paní Smolková totiž ten finanční rámec a hospodářské podmínky. Zejména v současné situaci se bude jednat o klíčovou záležitost do budoucna pro budoucnost politiky soudržnosti. Maďarské předsednictví od samého počátku podporuje přístup, který spočívá v tom, že politiky soudržnosti včetně té finanční, by měly zůstat na stejné úrovni jako dosud. To je opravdová priorita pro maďarské předsednictví. Kromě sociální, územní um, a hospodářské, právě ta územní soudržnost je nyní už třetím aspektem té politiky, kromě hospodářské a tak dále. Tedy tam by měly být finanční prostředky opravdu k dispozici a neměly by klesat. My jsme, stojíme pevně na takovém stanovisku. A mně se zdá jasné na základě mnoha zasedání s ministry, s experty, že je to opravdu většinový názor. Ale samozřejmě, že na to existují i jiné názory Například. I to zde zaznělo mezi těmi otázkami. Do jaké míry bychom měli se soustředit na ten aspekt toho dohánění u těch zaostalých regionů? Totiž my bychom rádi vytvořili integrovaný přístup u soudržnosti, což znamená, že musíme propojit eh, aspekty toho, jak se která oblast rozvíjí. Jinak se to znovu roztříští do různých politických oblastí. Ono se přece jenom jedná o důležitý politický nástroj a bez něho by strategie Evropa 2020 nebyla řádně prováděna, tedy opravdu finanční zdroje musí být přizpůsobeny patřičným způsobem. Skupina otázek se zde soustředovala na eh, financování. Zda Zda tedy by měly být eh, orientovány podle projektu nebo podle oblasti. My už jsme o tom hovořili v lednu. Já jsem vám tehdy řekl, že eh, maďarské předsednictví podporuje eh, prodloužení politiky na základě ukazatelů. A já to mohu potvrdit. Jak už jsem řekl v úvodu, v souladu s většinou členských států bychom rádi vytvořili jak ukazatele, tak podmínky, které budou použity společně a které mají dopad na členské státy a které budou členským státům vyhovovat. Tedy ten aspekt chci potrhnout, že politika soudržnosti by neměla být diktována nějak z hůry Musíme ji přizpůsobit specifice jednotlivého členského státu vždy. A to, co se zde hovořilo o aspektu teritoriality na jedné straně a to dohánění té zaostalosti na druhé. Dalo by se říci téměř dilema. Tedy ehm, zdá podpořit hospodářskou soutěž nebo zdá prostě podporovat někoho, kdo zaostává. To se musí vyřešit na, v Evropské unii na politické úrovni a musí se zohlednit všechny aspekty. Já tedy pouze potvrdím naše stanovisko, které jsme vyjádřili už v lednu. Totiž potvrdili jsme to i na zasedání v minulých týdnech, že musíme být důslední. Musíme se soustředit opravdu na ten aspekt toho, jak pomáhat těm, kteří zaostávají, ale zároveň nezapomínat ani na konkurenceschopnost. Regiony potřebují obojí. Podle toho, jak je to kde nutné, ve kterém regionu, jak to z toho územního hlediska prostě vypadá. Az igazság az, hogy, eh, hogy eh, visszatérve az indikátorok kérdésére. A nyní ještě k těm ukazatelům. Jádro věci spočívá v tom, že za posledních několik eh, týdnů po těch politických zasedáních i po zasedáních expertů, expertů jsem zatím ještě nedostal žádný komplexní návrh. Padlo tam hodně nápadů, námětů, ale zatím ještě tato složitá množina těch různých koncepcí nebyla sladěna do konzistentního procesu a postupu, který by mohl být v Evropské unii v současné době implikován. Určitě už se na té koncepci někde pracuje. Ale kdyby nyní měli například i zde přítomní hlasovat pro to či ono, určitě by nejraději se vyjádřili ve prospěch něčeho řádně integrovaného a propracovaného, ale to se musí nejdříve přesně naformulovat a i z operačního hlediska zpracovat, aby to pak eh, bylo funkční. Je samozřejmě velice důležité se zabývat i novou finanční vyhlídkou v tom kontextu, tak, aby když už přejdeme do takové té seriózní etapy, tak eh, ta, ty podmínky, ta kritéria pro tu novou politiku soudržnosti už byla stanovena. Protože politika soudržnosti musí už mít možnost získat nebo ucházet se o patřičné finanční prostředky díky tomu, že to bude přesně stanoveno. A nyní k tomu, co zde řekl Markus. Já jsem nepochopil tu konkrétní otázku. Nevím, jestli to je mnou. Nevím, o co tam konkrétně šlo. Ano, prosím, jestli vám nevadí. Ještě jednou tu otázku, tak abych ji pochopil celá důkladně. Rád. Jedna otázka, ta se týká možná to bylo tlmočení. Jedna otázka se vztahovala těm všemu, co souvisí s kondicionalitou. Totiž Evropa dává členským státům určité podmínky a řekne jim, ty peníze dostanete pouze splníteli ty, ty, ty konkrétní evropské právní požadavky, například v oblasti hospodářského práva, hospodářské soutěže a v oblasti legislativy při zadávání veřejných zacházek, protože to je achilová pata toho, kde se ty prostředky zneužívají. A moje otázka zní, jste ochoten na to přistoupit, nebo to pro vás zachází příliš daleko? A druhá otázka, ta se týkala té přechodné kategorie těch takzvaných přechodných regionů, které už úspěšně vyrostly z té 75% eh, kategorie a e, měli by e, dostat pouze nějakou návaznou finanční podporu, ale nikoli pouze ty. A to je ten rozdíl. Veškeré evropské regiony, které se nacházejí v kategorii mezi 75 a 90 tedy i ty poměrně blahobytné regiony, kterým se vlastně nikdy nevedlo špatně. Historicky tady máme celou řadu příkladů. Ale rovněž i ty regiony, které, u kterých by to bylo oprávněné. Tady by nás zajímalo ta nová mezikategorie. 22 zcela nových těchto regionů, jež mají obdržet finanční podporu. Potřebujeme to? Um, szépen, így a Děkuji. Ano, nyní je ta otázka pro mě jasná. Omlouvám se, že jsem eh, poprosil o její opakování. K té první. Moje, moje odpověď zní ano. podmíněnost z tohoto pohledu by opravdu měla být posílena a to my podpoříme. Samozřejmě, že ty podmínky budou propracovány, aniž by do toho byly zapojeny členské státy. Pravidla musí být zcela jasná a rovněž i rámce mantinely musí být celá jasné. Tedy já souhlasím, pokud se ptáte, my to podporujeme, podporujete to i vy, musím říci ano. Je to absolutně nutné, tak aby politika soudržnosti byla účinnější a aby um, byla hodnotnější a aby lidé měli pocit, že ty peníze jsou utráceny smysluplně. A druhá otázka tady. Za poslední dva půl až tři roky jsme prožili hospodářskou krizi a ta poukázala na skutečnost, že ani v Evropě, ani nikde jinde neexistují území, která by nepotřebovala vůbec žádnou podporu anebo jinými slovy, žádný politický nástroj ve stylu té politiky soudržnosti. Tedy já jsem spíš pro ten koncept Například problém regionu Ile-de-France. To přesně tak já si to vykládám, jako to tady zaznělo, tedy z pohledu předsednictví to podporuji. Děkuji, pane ministře, jménem nás všech. Chci říci, že si velice vážíme spolupráce s maďarským předsednictvím, zejména právě takového otevřeného přístupu ke spolupráci s představiteli Evropského parlamentu, všechna ta zasedání, které maďarské předsednictví zorganizovalo. A já mohu říct i ze své vlastní zkušenosti, že je opravdu bezprecedentní, že už na této etapě přípravného procesu už máme přístup tady s um, k osobám takto vysoce postaveným a rovněž, že už vidíme, že mezivládně se tam odehrálo mnoho spolupráce, že máme takový eh, rámec, kde jsme schopni propracovávat závěry a doufáme, že se s vámi ještě sejdeme před koncem maďarského předsednictví. Děkuji. A opravdu vrátím se. Přijdu znovu. U nás jste vždy vítán, pane ministře. Thank you. Thank you. Uh, uh, Když už tady máme Markuse, můžeme se rovnou pustit do dalšího bodu na dnešním pořadu dne a tím je druhá výměna názoru ke zprávě Markusa Pipra o budoucnosti politiky. Chci vás rovněž informovat, že tu máme mezi námi pana Michela Delbara, který zastupuje výbor regionu a rovněž zástupce Evropského hospodářského sociálního výboru pana Cedroneho. Dávám tedy slovo nejprve Markusovi. Ja, herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych rád nejprve poděkoval za reakce na můj pracovní dokument, který jste mi zaslali. Mám tady, já jsem vám položil 36 otázek. A opravdu, ten či onen kolega si dal tu námahu a odpověděl na všechny z nich. A z toho pro mě plyne mnoho velice eh, přínosných podnětů a já jsem se je vynasnažil nějakým způsobem přepracovat do té zprávy. Základní filozofie, že bych tomu tak řekl, této zprávy spočívá v tom, že politika eh, soudržnosti a rovněž strukturální fondy nevidíme jako věc samou eh, o sobě, že to není umění pro umění. Nejbrž, že tuto strukturální politiku vidíme jako nástroj, jehož pomocí by bylo možné prosadit jiné politické oblasti eh, v Evropské unii, zejména cíle EU 2020, čili energetika, životní prostředí, demografie, věda, výzkum, inovace a tak dále. My jsme toho názoru, ale, mm, anebo jinými slovy v té zprávě vyjadřuji názor, že výše peněz, peněžních prostředků by měla zůstat zhruba stejná z různých důvodů a ta, ta zpráva zmiňuje. Rovněž jsem toho názoru, že kromě toho jádra, toho sdělení, že strukturální fondy jsou nástrojem, který poslouží Evropě 2020, že to zároveň je takovým jádrem a celým smyslem politiky soudržnosti, že totiž my sdílíme odpovědnost a zároveň sdílíme i ty finanční prostředky. Totiž my budeme spolupracovat s členskými zeměmi a s regiony a že chceme působit společně, že nechceme tady žádný centralismus, že by to měly být nějaké centrálně zprávované evropské fondy, ať už životní prostředí, energetika nebo um, doprava, že to vše musí být spolu zpravováno. Dále i já jsem toho názoru, že strukturální politika, tak jak probíhala dosud, prokázala, že je úspěšná. Ono se zmenšují opravdu ty rozdíly mezi regiony a rovněž jsme přispěli k lepší konkurenceschopnosti. Eh, v Evropě, protože inovační impulzy pro růst, sociální pokrok, životní prostředí právě přišly z regionu a prostřednictvím regionu a podařilo se toho dosáhnout právě proto, že ve většině Evropy máme tu horizontální, ten horizontální způsob eh, uplatňování prostředků, tedy ne takové nešťastné spoluexistování těch regionů, jež jsou spolufinancovány, těch, které nejsou. Ne, vše se dělá rozumným způsobem prostřednictvím horizontálních stimulů a koncepcí, a podařilo se zejména v energetice budovat takové klastry, kde právě firmy z regionu, kde třeba se nevede až tak dobře, mohou nyní spolupracovat s univerzitami z regionu, kterým se vede velice dobře. A já mám vlastně určité obavy, že ta mezikategorie, jak s ní přišla zrovna komise, zničí tuto velice dobrou koncepci, že totiž každý region si musí pak vařit vlastní polívčičku a že bude tím pádem možné, aby nějaký podnik spolupracoval s nějakým výzkumným ústavem jenom ve svém regionu a že ten horizontální přístup, kde se optimálním způsobem podařilo provázat bohatší region s chudším, že to už nebude. Tedy chvála tomu, co už se událo, jak z hlediska té základní filozofie, tak toho pozadí a tomu, jak to pokračovalo. A nyní pár kritických momentů. Já se zároveň domnívám, že tu přidanou hodnotu a efektivitu té politiky, že ta potřebuje posílit. Z mého pohledu je vždy nejlepší regionální politika vnitřní trh. Funguje-li vnitřní trh, tak se posílují obchodní kontakty, všichni více vyváží a tvoříme pracovní místa v regionech. Ale ten jednotný trh funguje pouze, pokud funguje evropská legislativa. A tady samozřejmě máme určitý deficit, například při přidělování finančních prostředků, při zadávání veřejných zakázek, u regulace cen. A proto já velice podporuji nápad komise, více provázat eh, jakékoliv budoucí přidělování finančních prostředků s tou kondicionalitou, s tou podmíněností. Tedy pokud u vás nějaké členské zemi funguje veřejné zadávání veřejných zakázek, tak skvěle. Pokud ne, pokud tam ještě máte nějaké problémy, tak vám ty prostředky zatím pozastavíme. Rovněž si myslím, že nesmíme ztrácet ze zřetele, že se musíme lépe opírat o ukazatele a tím lépe změříme ten pokrok. A že to bude taková férovější závislost, ale zároveň musíme vědět, kde je Evropa odpovědná a za co neodpovídá. Právě například veřejné zakázky nebo e, výzkuma, vývoj přeshraniční ochrany životního prostředí doprava. Ale já mám problém s tím, pokud se nějaký e, ukazatel má rovněž vypracovávat v oblasti, já jsem viděl ten seznam, že se například spolufinancování bude dělat závislým na počtu dětí e, ve školkách nebo na počtu osob bez ukončeného základního vzdělání tady vidím nebezpečí europeizace sociální a um, politiky školství a politiky sociálních věcí. My máme už i tak velice těsné eh, finanční prostředky u politiky soudržnosti a to si prostě nemůžeme zatím dovolit. To neutáhneme. My se musíme soustředit na ty oblasti, jako eh, vzdělávání nebo sociální problematika. Tam posuzujeme pouze modelovou povahu toho projektu a tu přenosnost. Zda tedy by se dalo tento projekt aplikovat i do jiných regionů, ale ne ukazatele, jako které nám budou počítat, kolik je dětí v nějaké školce nebo v jeslích. Tam opravdu fušujeme členským státům do řemesla. Tedy tady musíme lépe dodržovat princip subsidiarity v této regionální politice. Ještě bych vám rád zmínil pár obsahových věcí, po kterých volám v politice soudržnosti. Absolutní soustředěnost na ty um, vzdálené regiony, na nejchudší regiony. To je z mého pohledu opravdová priorita. Jinak mám pocit, že u těch horizontálních cílů um, se musíme dále držet, tedy horizontální uh, zvyšování zaměstnanosti a tak dále. Možná bychom měli hovořit i u, o nějakých společenských iniciativách jako demografické, ale nevytvářet takovou mezikategorii, které vlastně bude pouze takovou záchranou sítí pro regiony, které se pak na to mohou z dlouhodobého hlediska soustředit, že oni tam vždy zůstanou. A někdo mě říká, no ono je jenom takový zkušební model. Ale já vám říkám, dámy a pánové, s tím jedno bude souhlasit, tak se té kategorie už nikdy nezbavíme. Ono je to vlastně dobrá zpráva, že mnohé regiony ve východní Evropě už se dostávají z toho, že jim někdo musí pořád něco dávat. Už nejsme v tom Evropém, eh, v evropském chudobinci. Eh, Řeci, Španělé, Portugalci rovněž jsou hrdí na to, že se dostali z té nejzaší kategorie. Musíme ji znovu vytvářet. Některý region patří vlastně mezi ty blahobytnější, ale najednou se má začít spoléhat na takové trvalé přidělování nějakých finančních prostředků. To je podle mě začátek konce věrohodnosti politiky soudržnosti. Nám jde o to podpořit ty nejslabší ty, kteří to sami nezvládnou a tím podpořit celkově evropskou konkurenceschopnost. A tady opravdu tato koncepce nemá místo v politice soudržnosti. Ještě pár obsahových záležitostí v té zprávě bych rád vypíchal. Totiž, eh, jak eh, dalece se máme pouštět do infrastrukturních záležitostí. Já si myslím, že bychom měli a máme eh, podpořit a můžeme ehm, ústřední tedy regionální energetické koncepce, rovněž tržně, eh, tržní koncepty a ty pohraniční regiony a jejich přístup k mezinárodním sítím můžeme ufinancovat v rámci třetího síle politiky soudržnosti. To bychom měli posílit silněji, jako ve zprávě Šance Sanchez, tak i v mé zprávě se říká, že eh, cíl 3 zvýšit eh, z 2,5 na 7 zvýšit podíl strukturálních fondů. A to by podle mě byla opravdová přidaná hodnota, kde bychom v pohraničních regionech po sobě zanechali něco trvalého, kde bude ta napojenost na mezinárodní sítě a e, e, po, pokud se tam ty sítě ten opravdu podpoří a pokud se to podaří ufinancovat v rámci těchto cílů, tak to bude něco hmatatelného, co budou pak ty regiony vnímat jako podporu EU jim samotným, jako takový projev toho, že Evropská unie jim pomáhá. Dále takovéto křížové financování ESF eh, e a EFRR a rovněž podpora um, venkovských oblastí. I to do toho musíme zapracovat, protože například v rámci sociálního programu eh, podporujeme nějakou um, pracovnu, nějakou dílnu pro um, handicapované. Tam přece musíme podpořit i ty budovy aby to nakonec všechno nezmizlo v nějaké bublině a nakonec se všichni budou tázat, kde tady ta Evropa něco konkrétního dokázala. Tedy ty smlouvy, rozvojové smlouvy se kterými se počítá vůči členským státům, vůči regionům, že se by podepisovali, ty by rovněž měly jít tím směrem. V tom tedy tady ten přístup komise um, podporuji. Já jsem se rovněž pod, snažil definovat evropskou přidanou hodnotu, to je v botech 1 a 2, a zkusit to sladit eh, s tím, co se děje v našich eh, regionech. A ptám se, je to evropská přidaná hodnota nebo ne? Jak na to odpovědět? Nakonec bych si dovolil pár připomínek k tématu finance. Tady bych rád omezil ehm, spolufinancování s eh, tomu eh, regionálního eh, fondu. Já si myslím, že by se mělo spíš sahat k revolvingovým fondům, ehm, k těm veřejně soukromým konceptům projektům, eh, k bankovním úvěrům a 90 evropského spolufinancování, to by mělo klesnout. Protože z toho, jak tomu rozumím já, se spíše u mnoha projektů spíše pak eh, zviditelňuje ty peníze, které z té Evropy plynou a nikoli projekt sám. Takže tolik k financím. Máme tady některé náměty, které se týkají zejména akreditace kontrolních orgánů. Já si myslím, že by měl být jeden určený národní kontrolní nebo inspekční orgán, ale ten musí získat evropskou akreditaci, musí se podřídit těmto zásadám a teprve, když už budou mít jakoby toto razítko od evropských komunitárních orgánů, tak smějí začít kontrolovat, provádět inspekce. Pokud se nějaký členský stát zdráhá, tak bychom měli mít právo na silnější, eh, důkladnější kontroly a to, po čem neustále voláme. Řekli bychom, odměníme ty, kteří spolupracovali eh, tím, že jim ulehčíme a ti, kteří nechtějí zpracovat, nechtějí být certifikováni, tak se zamyslíme, kde můžeme lépe investovat evropské prostředky. A poslední připomínka, ta se týká strategie rozšíření Evropské unie. Tady opakují um, požadavek parlamentu, že by regionální výbor byl intenzivněji zapojen do politiky sousedství. Rovněž v kontextu posledního, poslední zprávy účetního dvora. Jde o to, aby země nevstupovaly do Evropské unie nepřipravené. Uvažuji právě o Rumunsku a o Bulharsku. To je příklad. My jsme si měli už dělat hlavu s tím eh, v té době toho přístupového řízení, aby i strukturální politika a její nástroje byly intenzivněji používány. To už je za námi. Ale nyní eh, z perspektivy eh, vyjednávání s Chorvatskem a s Tureckem, to už se nesmí opakovat. A mimochodem jsem i toho zázoru, že máme nyní nové propočty, členství eh, Turecka ze strukturální politiky eh, by úplně nějakým způsobem rozložilo na lopatky eh, strukturální politiku a to už parlament se tím zabýval. Já to pouze opakuji mimochodem, protože máme už nové aktuální údaje. Tolik tedy z mé strany. Srdečně děkuji všem kolegům, kteří se mnou spolupracovali. Jsem si vědom, že na tom či onom místě se ještě musí to či ono doladit a dokonce i zásadním způsobem. Ale myslím si, že takové trochu nové nasměrování evropské politiky soudržnosti a posudování z hlediska přidané hodnoty, která opravdu je v těch regionech citelná a která v nich setrvá, že dívat se na vše právě z toho pohledu jako východisko by mělo být dobré a myslím si, že eh, z toho pohledu se mohu těšit na další diskuse s kolegy. Thank you. Eh. Děkuji mnohokrát eh, Markusi Pipere za tato provokativní a inspirativní slova. Když vy prezentujete svoji zprávu, tak se vždy dočkáme nějakých novinek, to je dobré. Ráda bych stanovila určité pravidla. Obvykle Eh, ke konci seznamu řečníků musím nahle zkrátit řečnickou dobu, takže tentokrát bych to ráda učinila již od začátku. Mám již na seznamu 13 kolegů a kolegyň, takže poprosím každého, aby nepřekročil dvě, tři minuty, protože eh, nakonec vás stejně asi bude 15. Jedinou výjimkou budou pánové eh, Delbar a Cedrone. Vy budete mít tři minuty, nikoli dvě. Ale jsme velice rádi, že jste mezi nás mohli přijít. Takže poprosím všechny o stručnost. Nejprve Michel Delbar. Vážená paní předsedkyně, děkuji mnohokrát za vaši velkorysost a štědrost, paní předsedkyně. Vážené poslankyně, vážení pánové, před deseti dny výbor regionu přijal své stanovisko k, k páté zprávě o soudržnosti a to velkou většinou, protože pouze jsme měli tři hlasy proti. Uh, Prostudoval jsem přes zprávu pana Markuse Pipera a rád bych se velice jaksi suchým způsobem dotkl některých bodů, abych dodržel časový limit. V některých věcech se naše názory scházejí, v jiných se naopak rozcházejí. První názorová schoda se týká toho, že i my ve výboru regionu žádáme, aby politika soudržnosti byla dostupná všem regionům Evropské unie, které si přejí jít cestou hospodářského rozvoje. Je to politika, která má největší územní dopad. Je to ta z evropských politik, politik která je nejvíce viditelná. Krom toho jsme velice rádi za zmínku o víceúrovňové řízení a zprávě a zmínku o územní soudržnosti. E, také chceme poděkovat vašemu zpravodaji za to, že chce aby část eh, strukturálních fondů byla vyčleněna eh, a to ve výši 7% na soudržnost. To vše jsou tedy body, ve kterých se náš eh, názor shoduje. Domníváme se, že třeba tedy usilovat o konvergenci, musí to týkat regionální úrovně, kromě toho jsme proti tomu, aby existovaly monotematické fondy, jsme také proti tomu, aby, aby a, a respektive také nás trápí to, jak to vypadá s odlehlými regiony. Dále, pokud jde o strukturální reformu, tedy reformu strukturálních fondů, náš postoj je takový, že makroekonomická podmíněnost eh, by neměla znamenat, že budou upírány městům a regionům strukturální fondy, protože tyto prostředky jim jsou původně určeny. Eh, nemělo by k tomu docházet z toho důvodu, že vláda, národní vláda nerespektuje podmínky paktu stability a růstu. Já si myslím, že takto bychom vlastně trestali regionální úroveň, což je nevhodné. Eh, neshledal jsem ve zprávě explicitní výhradu proti explicitní eh, tedy námitku proti výhradě výkonnosti. My se proti tomu stavíme, že se domníváme, že výhrada výkonnosti by sloužila nejvíce Eh, těm nejvýkonnějším regionům, které již tak disponují eh, velkým objemem prostředků. Naopak jsme pro zavedení výhrady flexibility případně. Dále některé věci, o kterých se náš názor liší. Nejprve eh, sladění politiky soudržnosti se strategií Evropa 2020. Domníváme se ve výboru regionu, že Politika soudržnosti nemůže být prostým prováděcím nástrojem strategie EU 2020. Může samozřejmě přispívat k naplnění cílů, ale musí sledovat i jiné cíle, zejména eh, omezování hospodářských, eh, sociálních, územních rozdílů mezi regiony EU. Je to tedy širší téma než pouze strategie EU 2020. Dále se náš pohled liší v jednom pro nás zásadním bodě jde o takzvané eh, zprostředkující regiony. Eh, ve výboru regionu se domníváme, že eh, regiony, které jsou mezi těmi 76 75 a 90 HDP, průměru HDP EU. S těmi se musí zacházet stejně jako s regiony, které, které právě překračují těch 75 Podle nás by to byl velice užitečný přístup, kdyby se vytvořila takováto mezikategorie regionu. Dále, pokud o HDP, přejeme se, aby se tady to trošku otevřelo, protože samotné HDP nemůže být jedinou mírou, podle které porovnáváme situaci v regionech. Existuje i celá řada jiných faktorů, které třeba brát v potaz. Přáli bychom si například, aby, aby se prohloubily úvahy a aby střednědobí Eh, přeskum či přepracování eh, programování umožnilo zavedení dalších kritérií než pouze HDP. Eh, otázka časové lhuty pro příští programovací období, to je pro nás také předmět rozporuplných názorů respektive tady se náš pohled liší. My bychom byli nakloněni tomu, aby se zavedlo období 5 plus 5 let, tak aby bylo možné snadno provádět přeskum. Dále Ehm, tím už skončím, paní předsedkyně. Snažil jsem se v tom krátkém čase toho vyslovit co nejvíce. Děkuji mnohokrát. A nyní poprosím pana Karmelo Čedroneho, aby pohovořil za EHSV. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji také zpravodaj panu Píprovi, se kterým už jsem se setkal a odpověděl jsem asi na 20 z těch jeho otázek. A musím říci, že jsem našel i něco v jeho zprávě. Já souhlasím s velkou částí věcí, které napsal ve své zprávě a které i řekl dnes eh, dopoledne, takže se nebudu vracet k těmto aspektům. Mám na mysli třeba přidanou hodnotu Evropské unie. Je třeba, aby komise dala přednost těm evropským projektům, které přinášejí přidanou hodnotu. Je také nutno, aby komise hrála rozhodnější roli v těchto projektech a především je zde také otázka toho, aby zde bylo povinné hodnocení dopadu, to znamená závěrečných výsledků. Myslím si, že je to opravdu zásadní otázka. Možná by bylo třeba více zdůraznit otázku koordinace fondu. To, co vy tady říkáte, se sice ubírá správným směrem, Neříkám, že bychom měli dospět k jednotnému úřadu, ale je to důležitá otázka, abychom dosáhli cílu, které vy sám uvádíte. A to též se týká zjednodušení například. Zjednodušení je podle mě problémem číslo jedna. Nebudu zacházet do detailů kvůli času, ale je nutno zjednodušit eh, všechny postupy a priori i a posteriori. A je důležité, aby každý projekt měl své schéma pro svou prezentaci. A konečně, pokud je o hodnocení a administrativní aspekt, tak eh, každý zde má svou vlastní metodu. Otázka, kterou před chvílí připomínal kolega toho 2020, i zde by bylo třeba trochu rozdělit jednotlivé věci a předvídat autonomní financování nad rámec strategie 2020, protože to nemůže být podporováno pouze politikou soudržnosti. Překvapuje mě, že to parlament nenavrhl. Souhlasím také s názorem výboru regionů, pokud jde o přechodné regiony a také hodnocení HDP například. HDP není dostačující, potřebovali bychom i další parametry pro hodnocení podmínek nebo situace určitého regionu, určitého území. Taky nebudu zacházet do detailu, ale HDP v tradičním slova smyslu není dostačující. Partnerství. Zde se dovolím říci, že bohužel odkazujete pouze na partnerství veřejného sektoru, to znamená komise, region a tak dále. Ne. Toto je skutečně žádost z naší strany. Chceme, aby parlament zohlednil také socioekonomické partnerství, to znamená, aby se toho účastnila i občanská společnost před i po, aby sledovala celý průběh eh, všech těchto postupů v rámci politiky soudržnosti, aby se zvýšila její viditelnost i transparentnost. Možná by se mohlo sledovat eh, to tež, co u SZP, aby se zdůrazňovalo a zveřejňovalo všechno to, co se děje, kdo přijímá financování a tak dále. Tím by se zajistila větší transparentnost ze strany Evropské unie. Děkuji. Děkuji mnohokrát a nyní stínoví zpravodajové. Nejprve Jojo Stavrakakis. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji zpravodaji za skvělou práci. Máme zde text, který nám připomíná, o co vlastně jde v politice soudržnosti, co je skutečně v sázce, na co bychom se měli zaměřit. Nebudu zacházet do detailů, podporuji většinu návrhu našeho zpravodaje. Z časových důvodů je nebudu citovat eh, jeden po druhém, ale jsou zde určité body návrhu zprávy, s nimiž souhlasit nemohu. Především je zde návrh, který se týká sloučení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci s Evropským sociálním fondem. Víme, že tyto dva fondy mají zcela odlišné cíle a jsou zde i různá intervenční kritéria. Za druhé, to tež platí také pro návrh ohledně sloučení Fondu soudržnosti s Fondem pro rozvoj venkova. Jsou zde i další body, u nichž bych požádal zpravodaje, aby nám ještě vyjasnil jisté nejasnosti, pokud jde o postupné snižování podpory pro regiony, které dostaly maximální podporu v v rámci konvergence. Pane Pípere, mohl byste říci, že toto postupné snižování by mělo spočívat na pevných, jasných kritériích, které souvisejí s úrovní rozvoje těchto regionů? A za druhé, Otázka k odstavci 51. Zde máme automatické automaticky zaváděná pravidla pro silnější dohled na řádné a cílené využívání prostředků ze strukturálních fondů. Pokud chce zpravodaj zaručit pouze další kontroly v rámci řízení finančních toků, tak bych byl pro. Ale pokud tento návrh nepřímo uvažuje také o zavedení sankcí, tak zde hovoříme o provázání cílů politiky soudržnosti s makroekonomickými záležitostmi a v tomto smyslu já rozhodně nesouhlasím. Děkuji. Děkuji. Rika Děkuji, paní předsedkyně. I já Děkuji Markusi Píperovi za jeho zprávu. Líbí se mi styl, se kterým přistoupil k této zprávě. Říká věci jasně a vyjadřuje naše názory co nejjasněji. A to je podle mě velmi pozitivní. Také jsem ráda, že jasně poukazuje na vůdčí roli politiky soudržnosti v rámci strategie EU 2020. Navíc navrhuje tuto politiku jako nástroj pro zavádění této strategie. Důležité je také financování, na to musíme vždy upozorňovat. Souhlasím se zpravodajem také v celé řadě otázek, k nimž přistupuje. Pokud jde o posílení cíle 2, to je podle mě také skvělé, když hovoříme o inovačních klastrech, ale mohli bychom možná zmínit také spolupráci s rámcovým programem, jak by se mohla tato spolupráce vylepšit. To je celá řada cílů, které jsou opravdu velmi vhodné. Pokud jde o oddělené fondy a jejich zprávu, tak také zde souhlasím se zpravodajem. Velmi mě těší, že v této zprávě se berou v úvahu různé výzvy, na něž narážejí různé regiony za různých okolností. Je vždy zajímavé vzít v úvahu tuto rozmanitost. A potom pokud jde o makroregiony, tak si myslím, že zde bychom mohli použít existující mechanismy financování a ne začít podporovat větší financování makroregionu z rozpočtu. Myslím si, že musíme na maximum využít již existujících mechanismů financování. Pokud jde o tu průběžnou nebo přechodnou kategorii regionu, tak eh, je pravda, že zde musí být eh, pojednán jeden permanentní prvek eh, politiky soudržnosti a to sebou přináší určitá rizika pro příští programové období. V každém případě já v tomto smyslu úplně nesouhlasím se zpravodajem. Já mám trochu neutrálnější postoj, protože si myslím, že potřebujeme ještě debatovat, potřebujeme ještě vést dialog, eh, abychom se rozhodli, zda je to skutečně to nejlepší. Kromě toho, u těch různých fondů mně připadá velmi vhodné, aby se využilo to, co už existuje. Já bych byla ráda, kdyby mě zpravodaj konkrétněji řekl, zda u těch fondů požaduje nějakou radikální reformu. U Fondu pro přizpůsobení se globalizaci, tam bych ráda řekla, že postupně musíme přestat tento fond využívat a měli bychom v tomto smyslu více začít používat eh, sociální fond, protože Konec konců kritéria a cíle tohoto fondu nejsou úplně jasná. Někdy je to trošku opravdu nejasné a mě by zajímalo, jaký je názor zpravodaje. Politika sousedství. Ta musí být rozhodně konkrétnější v rámci politiky soudržnosti a regionální politiky. Myslím si, že toto by mohla být jedna z priorit. Je to záležitost, kterou plně podporuji. A dále, pokud jde o zjednodušení regionální politiky a omezení podvodů, tam si myslím, že musíme být velmi přísní, stejně jako zpravodaj ve své zprávě. Souhlasím s tím, že by zde měla existovat určitá podmíněnost, aby věci závisely na dosažených výsledcích, ale musí existovat také jistá kontinuita. Pokud je o to, zda máme vytvořit automatický systém sankcí, tak eh, já si myslím, že to by mohlo být v pořádku. Chápu, co je zatím, jaká myšlenka zatím stojí, ale musíme si dát pozor. Protože navázat to přímo předsedkyně nabádá řečníka ke zpomalení protože tlumočení potom samozřejmě není možné. Peter Simon. Eh, Děkuji srdečně, pane zpravodaji. Já mám dvě připomínky. Za prvé, 33 zapojení spolkových zemí eh, když se budou vytvářet partnerství e, tady spolkový zemí Argen do vytvoření rozvojových partnerství operačních programů. To je stejné jako u zprávy pana Vlašáka. Tady musíme jít dále a výslovně to udělat jako závaznou věc, aby se obecní a jiné samozprávy musely zapojit. V mnohých regionech spolufinancování by mělo jít lokální přes lokální úřady. Ale pokud někdo řekne, utraťte ty peníze prosím na to nebo na ono, tak se jich přece nejdřív musíme zeptat, zda oni opravdu chtějí ty peníze na to utrátit. Například eh, chceme lepší absorpční kvótu, ale toho dosáhneme pouze, když to uděláme závazné, že ty regiony budou zapojeny a že to bude přímo v té nové právní úpravě. Druhá věc, ta se týká bodu číslo 9 a toho vyjádření těch pochybností, zda Zvláštní operační programy by měly být vytvářeny pro funkční geografické jednotky, jako jsou metropolitní oblasti. A v té souvislosti odkazujete na scházející, chybějící politický a demokratický orgán s dostatečnou odpovědností za provádění programu. Ale já mohu jménem Německa, to je země, z níž přece oba pocházíme, konstatovat, že právě na úrovni metropolitních oblastí a regionu existují takové orgány a ty jsou přímo legislativně povinné povinny eh, být tím demokratickým eh, legitimním orgánem za tuto činnost. Vemte si například Hanover nebo uh, tam mají tři spolkové země ehm, se chopili to, že to na ně delegovali. A tam už právě v oblasti strukturálních programů už to máme a ta nutnost spolupracovat v rámci operativních programů, ta tam jasně v praxi se pak projevuje. A to by se mělo týkat celé EU, e například metropolitní region Rhein-Neckar. To jsou dvě řeky a to je hraniční oblast a tam se nedá vést jednotnou politiku e, v rámci tří operačních programů, se to snaží nějak sladit a to je v praxi téměř nemožné, takže právě proto by se to naopak mělo podpořit a rozšířit toto spektrum těch možností. Thank you, Karima Deli. Děkuji, Karima Deli. Děkuji, pane zpravodaji, za vaši práci. Já se vrátím ke dvěma věcem, které mě připadají důležité a velmi rozporné. Odstavec 19. Vy říkáte, že HDP musí nadále zůstat klíčovým kritériem. A potom říkáte, ale národní orgány mají manévrovací prostor a budou moci využít jiných ukazatelů. Ale jaké jsou tyto ukazatele? Tam je opravdový rozpor, přímý rozpor. Takže my Předložíme pozměňovací návrh, kde navrhneme, o jaké ukazatele jde, protože, jak jsem říkala, je opravdu nejvyšší čas, abychom se na to podívali jinak než pouze z hlediska růstu a HDP a vzali v, úroveň, vzali v úvahu kvalitu života evropských občanů. Další věc, která mě zajímá, je kategorie těch průběžných regionů nebo přechodných regionů. Evropský parlament prostřednictvím vaší zprávy musí vyslat signál, který půjde ve prospěch vytvoření této kategorie. Musíme využít této iniciativy komise. A viděl jste to ve zprávě pana Dalabára z výboru regionu. Musíme to podpořit u rady, abychom přesvědčili členské státy, které jsou zatím ještě proti tomu současnému phasing out a phasing in, což není dlouhodobě obhájitelné. My budeme hájit modulovatelné spolufinancování podle úrovně rozvoje regionu a vytvoření této nové kategorie regionu. A pro nás je důležité hájit vytvoření této přechodné kategorie regionu. Děkuji. Děkuji. Eli Oaro, prosím. Děkuji. Děkuji, pane zpravodaj, za vaši práci. Já si myslím, že pro nás při naší práci je důležité vyjasnit, o čem vlastně je politika soudržnosti. A je také důležité, aby Evropská komise se vrátila k tomu, co to vlastně je politika soudržnosti, když bude uvažovat o její reformě. Z mého pohledu bychom neměli směšovat strategii EU 2020 a politiku soudržnosti. Strategie EU 2020 byla definována jako makroekonomická politika Unie a je na členských státech, aby ji zaváděli. Pokud Unie chce financovat ten či onen aspekt této strategie, musí to udělat tak, že vytvoří nové zdroje. Ale ne tak, že bude čerpat z prostředků určených na strategii soudržnosti. Má frakce má za to, že politika soudržnosti nemůže být politikou na zavádění a uplatňování strategie EU 2020. Politika soudržnosti musí jasně přispět k tomu, jak říká zpravodaj, že se budou vytvářet pracovní místa, snižovat rozdíly mezi jednotnými regiony, umožní integraci znevýhodněných obyvatel, pomůže růstu a bude vytvářet bohatství pro ty, kteří jsou nejvíce znevýhodněni. Z mého hlediska zde nejsou další klíčové cíle. Pokud jde o další cíle, tak komise musí pozbuzovat regiony k tomu, aby šly vpřed a umožní jim investovat do nových energií, do inovace, do výzkumu, do hledání ekologických řešení, která budou čím dál více brát ohled na životní prostředí. A zde bych také rád položil otázku. Není čas na to, abychom podmínili udělení přímých dotací podnikům určitými principy vytváření pracovních míst, zákaz delokalizace, zavírání a tak dále. Podle mě je tato otázka opravdu na místě. Abych byl stručný, tak eh, se nebudu zmiňovat o otázce přidané hodnoty. Myslím si, že i zde by ta přidaná hodnota neměla být idealizována a mělo by se jednat o přidanou hodnotu která umožní dosáhnout pokroku jak na ekonomické, tak na sociální úrovni. Evropská unie vznikla na projektu integrovaného trhu. Nicméně tento integrovaný trh, který bere v úvahu pouze konkurenceschopnost, riskuje, že budou vyloučeni ti nejzranitelnější z nás. Evropská unie si tedy musí vytvořit nástroje k tomu, aby dosáhla integrace opravdu všech do tohoto trhu, aby náš jednotný trh byl trhem spravedlivým. Politika soudržnosti je jedinou evropskou politikou, která může napomoci dosažení tohoto cíle a usilovat i o něco jiného, než jen o konkurenceschopnost za každou cenu. Neměli bychom zvnitřku strhávat velké principy, na nichž je založena politika soudržnosti, i když se objevují nové politické a hospodářské cíle, které je třeba splnit. Nicméně ty nesmějí narušit ty hlavní cíle, které jsme měli na začátku, to znamená harmonizovaný a rovný rozvoj pro celou Evropskou unii. Uh, Derek Von. Děkuji, Derek Von. Uh, uh, uh, Děkuji, paní předsedající. To jsem já, jsem vypracoval stanovisko jménem rozpočtového výboru vůči pan, zprávě pana Pípera. Já souhlasím s mnohým, co on říká v té zprávě z hlediska toho, co se týká našeho výboru. Například my podpoříme snižování chybovosti, zjednodušení postupu, um, národního prohlášení o řízení, rovněž sjednocený systém auditu a inspekcí, který bude akreditován komisi. Například my máme v Walesu takzvaný, eh, takzvanou smlouvu o důvěře s komisí, což nám dává určitou volnost a možná by se tato koncepce dala vstáhnout aplikovat i v jiných členských státech. Je tady pár záležitostí, k nímž jsme se vyjadřili. Jedna věc je automatické zavádění eh, nebo pozastavování pladeb, kde se přišlo na chyby. Spíš bychom tam dali přednost slovu systematic než automatic, protože ve zprávě absolutoriu se používá právě ten, to slovo systematické čili pozastavení plateb. Další věc, ta podmíněnost zejména provazání sankcí s makroekonomickou situací zejména, ta koncepce o pozastavení nebo snížení plateb v rámci strukturálních fondů u státu, které eh, poruší eh, zásadu eh, spolufinancování ty státy totiž mají už finanční problémy, takže tím jim ještě přihoršíme tady vystupujeme proti tomu. Zajímavé je eh, kom, vyslechnout si mm, komentář pana Delabára a mnoho, co on říká, je vlastně relevantní. Výbor regionu navrhuje, aby se podmínky nastavovaly na vícero úrovních. Rovněž, stejně jako my a ostatní, podporuje koncepci takzvané eh, rezervy, výkonnostní rezervy nebo rezervy, která se bude vázat na flexibilitu, možná by se to dalo ještě dále promyslet. A dvě záležitosti na závěr. Za prvé, celková struktura, to je ano, obrovské téma. Já bych podpořil eh, ty tři úrovně, cíl 1, cíl 2 a cíl 3, aby si vlastně potenciálně každý region mohl požádat o strukturální fondy. Ale samozřejmě nějaká přechodná uh, ustanovení by měla být eh, dosažitelná. Například eh, region, který chce konvergovat v rámci cíle 2, si může ty eh, finanční prostředky vzít sebou, takzvaně to by se možná ještě mohlo propracovat. A na závěr metropolitní městské oblasti tady někdo má obavy o definici. Kdo to bude definovat, tu městskou oblast? Komise, ten členský stát nebo regiony? Dosud eh, to vypadalo tak, že jsme měli pocit, že komise říká, že si to má nadefinovat členský stát a v posledních dnech se objevila otázka, zda by tedy se přece jen celoevropsky neměl taková městská oblast nadefinovat, anebo alespoň by se ty definice měly zharmonizovat. Ale já si myslím, že to by byla obrovská chyba, protože mnoho regionů vůbec nemá velké město, nemá velké metropolitní oblasti, takže najednou by se jim něco nutilo a to by nebylo správné. Tady si myslím, že ještě jednou na to podívat a příležitostně na to komisi rovněž upozornit na toto věc. Děkuji. Sean Kelly. Uh, thank you, Madam Chair. Děkuji, paní předsedy. Nejdříve eh, gratuluji Markusovi za skvělou práci, tak jak jste už to sama vyjádřila, paní předsedající. Pokud to není tedy přímo provokativní, tak alespoň opravdu to velice podněcuje naše šedé buňky. Za prvé, souhlasím, že eh, politika soudržnosti by neměla být nějakým silem a souhlasím, že určitým způsobem, ať už takovým či onakým, opravdu zapadá do politiky Evropa 2020, protože Evropa bude hodnocena za 9 let, jak plní své cíle. Takže ano, tady bychom to měli sladit a vědomně to vést, zejména v oblasti inovací, životního prostředí, energetiky, eh, těch eh, sítí TEN, to vlastně obohatí politiku soudržnosti, když zapadne do cílu Evropy 2020. Další věc, se kterou souhlasím, soustředit se na výsledky. Ano, to je životně důležité. Eh, investujeme-li čas, eh, peníze, energii do něčeho. Eh, musí to být transparentní, ale čím méně překážek bude, tím lépe, čím více se soustředíme na výsledky, tím jich vlastně bude více. Nejdůležitější je, aby hospodářsky tyto regiony byly schopny dotáhnout a zmenšit rozdíly. Takže tady eh, souhlasím s těmi kategoriemi. Rovněž souhlasím eh, k v otázce toho globalizačního fondu. Neměl by to být samostatný nástroj. My jsme na plenárce hlasovali o určitých um, věcech, například to bylo říká řečník Československo a Polsko, kde se měli z fondu globalizace vyplácet určité prostředky a neustále se o tom hlasuje a tak by to mělo být i nadále, tak to opravdu souhlasím, že by to takto mělo přestat. Další věc, to už je kontroverznější. Já mám pocit, že u té přechodné kategorie ono to určitý smysl má. Myslím si, že ještě než se toho zbavíme, bychom se o tom měli dále bavit. A bod číslo 6, když zdůrazňuje, že společenství může uspět v celosvětové hospodářské soutěži pouze tehdy, pokud bude politika soudržnosti moci využít rozvojový potenciál všech regionů jako odpověď na výzvy strategie EU 2020, to musí být něco, na co budeme pamatovat vždy. HDP jako kritérium. Tady si myslím, že se Markus na to soustředuje příliš. Já odkazuji na, která hovoří o tom, že tam musí být zohledněny všechny aspekty, zejména bereme-li v úvahu hospodářskou krizi a jak dopadla zejména na některé evropské regiony. A na závěr dvě věci dodatečně. Více důrazu na malé střední podniky, pomáhat jim využívat těchto fondů a přímo se dostat k těm finančním prostředkům, zjednodušit jim život eh, ve všech ohledech, protože neustále tady o ně hovoříme, jak jsou pro nás důležité, mm, ale pokud eh, budou moci přispět například k zmíňování eh, klimatických změn, tak to bude něco hmatatelného. A věc na závěr. Jedna z věcí, problematických věcí strukturálních fondů a fondů soudržnosti je. Řádový občan o nich vlastně neví. A je to proto, že my netrváme na tom, aby byly dostatečně zviditelňovány. A členské státy, když tedy z těch fondů čerpají, aby si to občané uvědomili. Já vám dám příklad. V mé vlastní zemi je taková státní agentura eh, FOS a takzvané podnikatelské rady. Dostali finanční prostředky přímo od Evropy. Nikdo o tom neví, takže z toho Evropská unie nemá žádný jakoby eh, kredit. Já si myslím, že by to mělo být povinné. Jakýkoliv projekt, kde Evropa něco spolufinancuje, tak by se vždy měla uvádět jako v názvu toho projektu. To je vše z mé strany. Děkuji. Děkuji, Alan Kadek. Euh, ano, děkuji, paní předsedkyně. Milí kolegové, ze všeho nejdříve bych rád poblahopřál Markusovi k jeho velmi kvalitní práci. Souhlasím s celou řadou bodů uvedených ve zprávě? Ano, je to pravda? Ze všeho nejdříve bych rád řekl, že jsem velmi spokojen s odstavcem 50 kde se říká, že rozpočet na rozpočtovou na politiku soudržnosti pro rok 2013 a dále musí zůstat stejný, alespoň stejný, jako je ten současný. Politika soudržnosti nesmí být rozhodně poškozena rozpočtovými úsporami. A myslím, že Markus Pieper bude tento bod hájit. Souhlasím také s dalšími body. Především s tím, že politika soudržnosti musí využít rozvojový potenciál všech evropských regionů, aby bylo dosaženo cílů strategie EU 2020. Také souhlasím s návrhem zpravodaje ohledně tematické koncentrace zdrojů, spolufinancování a podmíněností podpor. Jsem rád, že zde není ustanovení, které říká, že členské státy musí zavést eh, sociální a ekonomická kritéria. To bylo příliš hezké, Markusy. Nesouhlasím však s odstavcem 9 zprávy který se týká operačních programů pro funkční zeměpisné jednotky. Zpravodaj pochybuje o přidané hodnotě těchto operačních programů. Já jsem opačného názoru pouze prostřednictvím přesné cestovní mapy může fungovat takováto spolupráce v rámci funkčních geografických jednotek. Uvedu příklad strategie pro Atlantský region, který zahájil náš výbor. Operační program Atlantik je nejlepší způsob, jak zavádět priority této strategie. Operační program má tu výhodu, že je právním nástrojem, který se už osvědčil a který příjemci znají. Další způsoby spolupráce pro funkční geografické jednotky nejsou uspokojivé, protože buď vedou k nečinnosti nebo k vytváření nových struktur, což si samozřejmě nepřejeme. Naše stanovisko k této věci je tedy to, že zde máme pravidlo tří ne. Ne nové instituce, ne nový rozpočet a ne nová legislativa. S tím se všichni, na tom, na tom se všichni zhodneme. Použití operačních programů je tedy podle mého názoru ten nejlepší způsob z hlediska stability, efektivity a legitimity. V každém případě já jsem k dispozici zpravodaji, abych s ním diskutoval o těchto jednotlivých bodech a nepochybuji o tom, že náš výbor dospěje k přijatelnému kompromisu o hlavních problematických bodech této zprávy, a to včetně, včetně průběžné kategorie nebo přechodné kategorie, nebo alespoň pokud jde o mechanismus, který umožní regionům, které jsou poškozeny striktní aplikací uplatňování pravidla 75%, aby byly způsobilé v rámci specifických opatření, proč ne, v rámci cíle 2. Děkuji. Děkuji. Ještě bych ráda požádala kolegy, kteří zatím ještě nedostali slovo, aby se drželi dvou minut, protože jinak budeme muset useknout diskuzi dříve, protože ve čtvrt na začínáme s dalším bodem. Konstance Kral. Äh, já bych e, výslovně ráda poděkovala panu zpravodaji za tuto zprávu. Je to výborný podklad pro diskuty. A jelikož mám pouze tři minuty, tak se omezím na tři body. Výslovně vás podporuji po té dlouhé podrobné diskusi, která proběhla ve výboru u toho, aby se e, zavedly e, ukazatele u toho dalšího rámce. Je to zcela nezbytné. Samozřejmě eh, nezávislé na regionální úrovni, které se rovněž tomu mohou přidat, ale eh, ano, HDP. HDP ale pokud se něco chce odbourat, tak se to musí říci a ne filozofovat společně se sociálním fondem, pak se virtuální peníze míchají s reálnými penězi. To se nemůže zdařit, to spíš povede k tomu, že eh, virtuální peníze eh, stanou reálnými a o to tady nešlo. U té eh, přechodné kategorie. Já sama v tom ještě nemám jasno, souhlasím s vašimi pochybami, ale přece komisi šlo o to, že chtěla říci, chceme hrůzné zacházení u těch regionů, které jsou v, tém, v tom fázi postupného snižování nebo přidávání prostředků, že se toho zbavíme. To by už odbouralo eh, zcela rozdílné přístupy a musíme se nejdříve komise zeptat, jak to chce realizovat, aby to nebylo na věky, aby to opravdu bylo pouze pro ty přechodné regiony, které z jakýchkoliv důvodů, například, že se u nich odehrála zejména těžká hospodářská krize, a že najednou sjeli do těch 90%. E, musíme se zamyslet, zda to nemá přece nějaký smysl v tom spolufinancování a ne odehraje to určitou roli. Děkuji. Cornelia Ernst, prosím. Dobrá, děkuji panu zpravodaji. To za prvé. Eh, s celou řadou věcí souhlasíme, například nové tematické fondy, že by už neměly být. To se musí ještě jasněji formulovat eh, ohledně toho, o co nám jde. Rovněž je důležité křížové financování, jako například ESF a EFRR, eh, e, to je taková příležitost, se musíme chopit, ale kde vidíme potenciál pro další diskuse. Za prvé, žádáte posílení druhého cíle, regionální e, hospodářská konkurenceschopnost. Ale co si pod tím představujete? Myslíte si, že by se tam mělo více financovat, nebo že by tam mělo být e, cílenější financování, spolufinancování? To druhé, tomu rozumím, u toho prvního tam bych měla pochybnosti. A podobná otázka. Ten cíl číslo 3. Říkáte, že by se to mělo zvýšit na 7%. Ono to zní atraktivně. Já z takového regionu sama pocházím. My hraničíme s Polskem a s Českem, máme tam mnoho vztahu. Ale jak jste na těch 7% přišel? Z čeho to pochází? A já to řeknu napřímo, odkud chcete ty peníze vzít, aby tam těch 7% mohlo být. Já musím říct, že my jsme pro eh, přechodná ustanovení a nikoli pro samostatnou přechodnou kategorii. Tady si musíme upřímně říct jedno, že takové financování nemůže být navždy. Samozřejmě region nějaký, který zaostává, musíme podpořit zejména, že se některé regiony pak už zase dostanou mimo konvergenční proces ale já bych si spíše představovala, že zlepšíme ten phasing in, phasing out, než zavádět novou přechodnou kategorii. Další problém, o tom se už zde jednalo, kondicionalita podmíněno. Tady chci zcela jasně říci, že jsme pr- nechceme se nějak eh, dostat do konfliktu s členskými státy, když budeme předělávat kondicionalitu, eh, abychom neměli hm, desítky různých koncepcí. Zda budeme například požadovat po členských státech, aby reformovali sociální aspekty. To je takové rozvodněné. E, bod 51. Ta automatičnost e, toho pozastavení, e, když se závažně poruší kritéria stability EU a nesrovnalosti, to kritické. A poslední věc, 60. To by se mělo úplně vypustit, protože ono je to velice obtížné eh, takové záležitosti otevírat, když hovoříme o eh, absorpční kapacitu společenství nebo přijímací kapacitu společenství spíše. Ono, my si to myslíme totéž, když nám přicházejí nové členské státy, že by se jim mělo pomáhat, ale taková absolutní formulace mě přijde příliš obtížná. Eh, spíše se by mělo k tomu přizvat postup postupně a e, ono to čtou různí lidé, tak aby to správně nepochopili nesprávně. Děkuji, paní Macony. Grazie. Děkuji. Se jako ostatní, i já si velmi cením práce pana poslance Pípra. Souhlasím především s tím, že se snažil politiku soudržnosti zachovat a věnovat ji i nadále větší pozornost, pokud jde o nejslabší regiony, o nejvzdálenější regiony. Řídil se přitom linii navrženou strategii EU 2020, která by měla být zachována v rámci politiky soudržnosti. S tím, že se snaží ve svém návrhu zjednodušit, koncentrovat a také ztransparentnit celý ten byrokratický aparát politiky soudržnosti. Jsou zde však body, s nimiž eh, úplně nesouhlasím, nebo o nichž mám pochybnosti. A na ten bych teď ráda upozornila, abych si vyslechla reakci kolegy Pípra. Souhlasím s tím, že je třeba zachovat jako hlavní kritérium HDP. A chápu také, že je třeba členským státům dát možnost identifikovat další kritéria, národní vnitrostátní kritéria, ale šlo by o to pochopit, jak budou určovány tyto vnitrostátní ukazatele a především by bylo důležité vyjasnit, k čemu to bude, aby, zde se, aby se zde potom nepřesouvalo z jednoho cíle do druhého. Pak je zde také rozpor. Přístup, který bych eh, označila za příliš ekumenicky. Od bodu 20 se zde hovoří o třech cílích. Cíl 1 je zachován, dokonce i posílen, tam se nehovoří o posílení, ale to je vlastně smysl. To tež platí u cíle 2 i u cíle 3. V rámci politiky, kterou musíme hájit, protože je napadána a hrozí jí zeštíhlení, je nepředstavitelné, abychom usilovali o posílení všech těchto tří cílů. My se musíme snažit zachovat význam těchto cílů. Já plně souhlasím s tím, že si nemůžeme vymyslet žádnou novou přechodnou kategorii, spíš bychom měli pracovat na takzvaném phasing outu. Poté bych ráda ještě uvedla podmíněnost. Je správné, že požadujeme zavedení této podmíněnosti, ale myslím si, že by bylo vhodné upřesnit, že podmíněnost eh, musí být eh, definována předem, před programovým obdobím, aby potom nevznikaly problémy ohledně již uskutečněných programů. A na závěr bych já vyjádřila jisté pochybnosti ohledně bodu 51 o sankcích. To znění není jasné. Já nechápu, zda pan Pípr žádá o zvláštní pravidla pro regiony, které nedodržují pravidla a kde by tedy měly být zavedeny sankce, anebo zda chce dosáhnout pouze efektivity, o kterou usilujeme my všichni. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Chci také poděkovat našemu zpravodaji. A mám pro něj pár otázek kvůli vyjasnění, když hovoří o slučování fondu. O fondu pro přizpůsobení se globalizaci a sociálního fondu. Máte na mysli tedy sloučení těchto fondů, fond soudržnost a, soudržnosti a fondu pro rozvoj venkova? Další pochybnost, kterou poznamenali i předřečníci, když se hovoří o 7% v bodu 24 ohledně cíle územní soudržnosti, tak 7% proč a ne jiné procento. A to tež, když se hovoří o spolufinancování, tam je 75% jako maximální výše v bodě 41. Proč 75? Proč ne 75 až 80, jako tomu bylo dosud? Další bod. Když se hovoří o evropských klasifikovaných silnicích v bodě 16, co to je? klasifikované evropské silnice. A v bodě 14 hovoříte o energii založené na efektivních eh, technologiích skladování energie. Odkazujete na nějaký konkrétní příklad? Asi by to mohl být nějaký německý konkrétní příklad, tak ho prosím vysvětlete. A také bych chtěla říci, že pro nás strategie EU 2020 je velmi důležitá, ale politika soudržnosti bez pochyby přispívá ke splňování cílu, nebo k plnění cílů strategie EU 2020, ale je to mnohem víc než strategie EU 2020. A pokud jde o regiony facing out, tak co by se stalo s těmito regiony? Co se s nimi stane, pokud nechceme průběžnou nebo před, přechodnou kategorii protože v Evropě, nebo tedy hlavně ve Španělsku, bude spousta regionů, které se budou nacházet v této situaci. Co se s nimi stane? Jaké bude toto přechodné upravení, upravení? A v čem to bude spočívat, tato přechodná úprava? Děkuji. Děkuji, Petr Styrolien. Drazí kolegové, já zdaleka nesouhlasím se stanoviskem zpravodaje. Máme hluboké rozpory, pokud jde o politiku soudržnosti, ale já se zaměřím pouze na několik zásadních bodů. Rád bych řekl, že jsem rozhodně proti jakékoliv formě podmíněnosti která by vyústila pro fin- ve finanční sankce pro místní úřady. Bylo by nespravedlivé, aby místní úřady, které nedostatečně transponují komunitární legislativu nebo dodrží pak stability, byly postihovány, protože to není v jejich kompetenci. Navíc si myslím, že musíme také trvat na tom, že tematická koncentrace by se neměla stát v současné době brzdou efektivity regionální politiky. Potřebujeme pružnost a realismus, aby programy byly úspěšné. Otázka inovativních ukazatelů musí být v srdci přístupu k politice soudržnosti. Statistický nástroj je důležitá záležitost, která se týká jak způsobilosti, tak i cílu a hodnocení. Jít nad rámec HDP znamená také vybavit se potřebnými nástroji k výpočtu skutečné přidané hodnoty Evropské unie. Dovolte také, abych řekl, že hluboce nesouhlasím s tím, že zde není žádný skutečný argument pro neexistenci nebo nevytvoření přechodných regionů. Měli bychom také připomenout, že jsme rozhodnuti podpořit specifické regiony podle článku 349 a 174 smlouvy, které hovoří o geografických problémech a problémech přístupu na jednotný trh. Také bych rád zdůraznil nevyužité synergie mezi externí a interní větví komunitární politiky, především pokud jde o vzdálené a nejvzdálenější regiony. Budoucí legislativní balíček o soudržnosti by měl umožnit eh, na pomoci spolufinancování mezi Fondem soudržnosti a Fondem pro spolupráci, eh, Fondem pro rozvoj venkova je třeba zachovat globální soudržnost eh, akcí Unie, protože potom bude moci zavádět decentralizované projekty spolupráce v našich regionech, posílit vztahy mezi hraničními regiony a zavést rozvojové politiky a rozvojové projekty, které budou přínosné pro všechny strany. Děkuji. A François Alfonsi. François Alfonsi. Děkuji, paní předsedkyně této zprávě obecně bych rád řekl panu Píperovi, že tato zpráva se méně vzdaluje od toho, co jsem si představoval, takže si myslím, že v podstatě máme možnost diskutovat. Některá témata jsou ty řešena dost ostře, například eh, otázka cíle 3, informování regionu předem, před programovým obdobím, tematické slučování, vytváření horizontálního přístupu a tak dále. Myslím si, že toto vše je pozitivní. Nicméně zůstávají zde body, které ještě musí být dořešeny. Máme zde argumenty, abychom mohli přesvědčit pana zpravodaje. Cenil jsem si toho, že pan Delabár z výboru regionu tady říkal, výkonnostní rezerva pozor, ale rezerva na flexibilitu proč ne? Hovořil jsem s komisařem a ten nás podpořil. Rezerva na výkonnost je podle mě rezerva flexibility. V roce 2008 jsme měli plán na oživení a museli jsme hodně investovat do energetického plánu. Potřebujeme flexibilitu, především pokud přejdeme k programování na období 5 plus 5, takže budeme mít ještě delší programová období a budeme potřebovat flexibilní nástroje. Myslím si tedy, že bychom si měli tuto věc ještě dopracovat. Pokud jde o průběžné regiony, tak tam bych rád řekl, že musíme především pochopit, že nechceme něco uniformního. Potřebujeme něco, co bude postupné. Region, který se velmi blíží 75%, potřebuje více podporu než 90% region. A tento postupný pokles intenzity podpor není pouze finanční. Jedná se také o postupný pokles pole působnosti politiky politiky pro regionální rozvoj, protože ten cíl je velmi omezený a když region čelí nějaké průmyslové katastrofě, která jej uvrhne do velmi obtížné situace, tak je jasné, že musí vyvíjet důležité úsilí, velké úsilí, pokud je o vzdělávání, obnovu a tak dále. A tam jim musíme pomoci, takže pochopíme, že tento postupný pokles není něco uniformního, je to věc, která vytváří podmínky, aby region, který dnes čelí krizi, kterou jsme nepředvídali, například Irsko, aby se mohl oživit, zotavit. Samozřejmě musí tyto regiony využít evropské solidarity, aby neupadly až na dno a aby se mohly rychleji zvednout. Potřebujeme nástroj budoucnosti pro politiku soudržnosti. Děkuji, Elizabeth Schroeter. Dobrá, tak já budu hned na to navazovat. Já už se nebudu opakovat to, co zde řekl kolega, ono se o tom tady diskutovalo i včera. Já se dokonce domnívám, že tady je velká otevřenost myšlenková se nad tím znovu zamyslet tímto způsobem a zároveň zcela jasně řek, říci, že ta mezikategorie má určitý přechodný prvek, ale zároveň je velice obtížné uh, se všemi regiony zacházet stejně v té fázi phasing in a phasing out, protože eh, přece jen krize spáchala různé citelné škody a EU chce stát tomu regionu po boku, protože tím se dostane z krize rychleji. To je právě o co v té fázi phasing in jde. Ale pár slov přímo k eh, zprávě. Struktura je skvělá dobře se s ní pracuje. Příjemně se to čte. Já samozřejmě jsem v té upřednostněné situaci, že to čtu eh, v té verzi eh, toho pisatele, který to psal ve své mateřině, takže je pro mě jednoduché si rozmyslet, s čím souhlasím, s čím nesouhlasím. Ale nyní, když se podívám na obsah, tak tady bohužel bych to nazvala staromódním. Tady se neustále hovoří o tom, jak to bejvávalo a říká se, a než to tak zůstane. Ale ono se to nedá. Jsme v nové situaci. Máme klimatickou krizi, hospodářskou krizi, jsme e, v novém rozpoložení. Ano, ono se poukazuje na Evropu 2020, ale to už se dále nerozvádí. Tady to rozhodně potřebuje znatelně vylepšit. Je jasné, že my přijdeme s celou řadou pozměňovacích návrhů. Já bych si opravdu přála moderní strukturální politiku a nástroje, hodné nástroje k tomu, aby byli schopni podporovat cíleně. Tady je taková hořká pravda, že samozřejmě v rámci toho cíle dvě, tady se to stále ještě nazývá eh, postaru, konkurenceschopnost a zaměstnanost. Možná si necháme napadnout nový název, ale ono se dneska hovoří o tom modálním rozvoji pro určité regiony. Možná se dá najít eh, rozlišení, kde se řekne, tady jsou problémy, které jsou seriózní na úrovni nad 3, ale zároveň máme i priority v rámci Evropy 2020 a komise na to jde šikovně. Komise přichází s návrhem, který říká, máme komunitární eh, priority. A modální um, regiony budou mít peníze na priority, které budou zároveň prioritami v rámci Evropy 2020. Ale ty priority musí pak vycházet za to řešení jenom něčeho, co máme u sebe doma. A to si myslím, že by se mělo podpořit, nikoli se pouze odvolávat na uh, dosavadní uh, období toho financování. Měli bychom se chopit těch novátorských nápadů komise. To mě tady trochu schází v té zprávě. Totiž nějaké reflektování těchto podnětných návrhů, které jsou v dokumentu komise a říci, ano, to se nám hodí. To je moderní stimul, ale my to ještě vylepšíme tak a tak. To tady upřímně musím říci, že právě to se váže s tím, že naše politická skupina přijde s mnohými eh, pozměňovací návrhy. To už varuji a s napětím budu čekat na eh, jakékoliv kompromisní jednání, které z toho vyplyne. Děkuji, Elizabetě. Ještě Nuno Tekšejra. Děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve bych eh, rád pogratuloval kolegovi Píperovi za tu práci, kterou odvedl. Já se mohu absolutně podepsal pod tím, co řekla Erika Manner. Markus Píper v té zprávě přišel s velice jasnými poselstvími. Můžeme s nimi souhlasit nebo ne, ale je to dobře naformulováno, ta argumentace je zcela jasně vyložena a proto bychom neměli se schovávat za nic a i my bychom měli zcela jasně eh, formulovat. Například bod 5, zvláštní potřeby regionu a další body. Tady trochu mám problém s vámi souhlasit, když se snažíte eh, sladit ten regionální fond EFRR s ESF. Já tady už jsem ve výboru hovořil o svých obavách, totiž, že oblasti, které přechází z jednoho cílu na druhý, například z konvergence na zaměstnanost, když pak ty regiony už dosáhly 75% eh, nebo překročily 70% HDP průměr, tak najednou už nemají žádné prostředky, najednou ten tok je úplně přerušen a to u nich může působit problémy. To je pro nás stěžejní věc. A podle mého názoru bychom právě měli odbourat eh, tento nesoulad eh, v rámci Fondu soudržnosti. Eh, pokud se někdo snaží přejít z jednoho cíle na druhý, tak mu bude odměnou v uvozovkách, že se mu úplně odepřou prostředky. Ale pokud některé regiony se tak nějak v tom ehm, neustále motají a nemají žádné pokroky, tak pořád dostávají stejné prostředky tady vlastně odměňujeme někoho, že si nevede tak dobře jako někdo jiný. A výbor regionu už to v roce 2010 ve stanovisku upozornil na tento prvek a odkázal na to, že eh, to ten přechod a otázka, jak s ním nakládat, musí být velice opatrně a pečlivě zvážena. A rovněž i komise ve své páté zprávě eh, o politice soudržnosti hovoří o nějaké přechodné kategorii, která by umožnila snadnější přechod z jednoho cíle na druhý, která by regionům dala možnost nějakým způsobem uh, pozitivně vidět svůj hospodářský rozvoj. Pan Píper říká, že ta přechodná kategorie je vlastně v protikladu k tomu, aby se regiony dostávaly z toho. Ale já tady podpořím, co řekl pan Madeira. My jsme dostali eh, v tom období přes 28 milionů ehm, eur. Dosáhli jsme 51%. 2009 už jsme na 105%. Takže vidíte, že jsou pozitivní příklady, jak dokážeme rozvinout nějaký region těmito prostředky mezi eh, lety 2007 a 2013. Dostali jsme už pouze 37 eh, milionů eur, takže to je velice zkráceno. Ale kdybychom neměli tu úpravu toho postupného odebírání nebo snižování, tak bychom měli přesně vědět, pokud to nahradíme přechodnou kategorii, jaké to bude mít dopady při přechodu z jednoho cíle na druhý. Budou se rovněž takto zcela zásadně krátit ty prostředky? Děkuji. Tereza Sanchez Schmidt. Děkuji, paní předsedkyně. Domnívám se, že je třeba poděkovat Markusovi za ten rozměr, který udal své zprávě kde skutečně se mu podařilo dotknout se všech důležitých aspektů politiky soudržnosti. Domnívám se, že potřebujeme evropskou politiku soudržnosti, která překonává rozdíly, to tady zase ode všech, která je ambiciozní, jednoduchá, viditelná, eh, která posiluje územní rozměr, územní spolupráci, to bych ráda vyzdvihla, eh, stejně tak jako tu přechodnou kategorii. Eh, jsem ráda za to, že Markus Piper se vědom přidané hodnoty cíle 3 územní spolupráce a že přizněme nakloněn zvýšení Eh, rozpočtu na tento cíl, jak jsme to odhlasovali výboru Reke nedávno. Eh, také eh, chci upozornit na ty vynikající nástroje pro územní spolupráce, které máme k dispozici. Ráda bych se také dotkla stručně investic do velkých zejména infrastrukturních projektů, jako jsou evropské dopravní sítě. Nicméně Eh, doprava by neměla spotřebovat všechny eh, prostředky na přeshraniční spolupráci, protože eh, ty cíle jsou širší. Dále si myslím, že je třeba nevytvářet regionální operativní programy pro funkční, funkční regiony. Já si myslím, že a pokud je tady o, o to, ten přechod, přechodnou kategorii, je třeba využít této příležitosti pro budoucí politiku soudržnosti, tak abychom ji učinili jednodušší, spravedlivější, uh, stále více spravedlivější pro regiony, které narážejí na potíže, protože tato přechodná kategorie tedy by byla, by byla vhodná, protože potřebujeme politiku soudržnosti, která má za cíl snižování, překonávání rozdílu. Takže já tady nevidím žádný rozpor protože jakmile eh, regiony například eh, opustí cíl 1 nebo se dostanou do cíle 2, tak najednou dostanou mnohem méně prostředků a nějaká přechodná kategorie by eh, zajistila lepší předvatelnost a kontinuitu pro dotčené regiony. Myslím si, že phasing out by byl asi komplexní, protože prostředky se, by se postupně každý rok, každý rok snižovaly a je třeba příliš nekomplikovat i to víceleté programování. Děkuji. Děkuji, poprosím Lisu Roller za Evropskou komisi. Děkuji, paní předsedkyně. Za prvé komise rozhodně vítá návrh zprávy pana Pipera. Také určitě vítáme to, co se se návrhu zprávě říká na podporu obecných principů a orientace budoucí politiky soudržnosti, tak jak je to uvedeno Eh, v závěrech páté zprávy o soudržnosti, zejména sladění se strategií EU 2020 a Evropská, eh, a Evropské přidané hodnotě politiky soudržnosti. Eh, nicméně ráda bych se stručně dotkla té přechodové kategorie regionů, což je věc, o které se tady dnes hodně diskutuje. Možná bych ráda vyjasnila důvody, či některé důvody, proč se komise domnívala, že by se to mělo odstnout v závěrech páté zprávy o soudržnosti. Komise se domnívá, že potřebujeme mechanismus, který bude spravedlivý a více transparentní pro tyto konkrétní regiony. Existuje celá řada anomálií u těchto regionů a domníváme se, že je třeba je řešit. Často shledáváme, že dva regiony s podobnou úrovní rozvoje Eh, nakonec dostanou zcela odlišné zacházení v rámci politiky soudržnosti. Eh, různá intenzita pomoci, různě nastavené cíle, eh, různá pravidla pro způsobost čerpat a pro rozsah zásahu, objem zásahu z fondu či fondů. Domníváme se, že jednodušší a spravedlivější systém by nám umožnil dát možnost regionům, které z různých, například historických či jiných důvodů, Eh, se odstly v rámci dvou různých cílů, tak aby k těmto regionům se přistupovalo spravedlivěji a jaksi racionálně jednodušeji. Mezi ty důvody, proč jsme takto se rozhodli postupovat, patří také to, že se domníváme, že nová přechodová kategorie regionu je určitě v souhlasu s některými základními zásadami naší politiky, jako je solidarita, snižování rozdílů, mezi všemi regiony Evropy a domníváme se, že systém, kdy regiony s podobnou úrovní rozvoje e, jsou, že tady se k něm přistupuje různě, tak e, to je přístup, který není férový a je třeba je změnit. Děkuji. Markusy, vy k tomu chcete něco dodat? Mám pět minut, je to tak? Je to tak v pořádku? Ne? To bylo opravdu, to bylo opravdu hodně dotazů, tak možná jsme na některé zareaguje. Dobrá, ta přechodná kategorie. Ale my jsme přece slavili výročí německo-francouzských eh, smluv o přátelství nedávno. A já na to chci navázat, že já samozřejmě akceptuji demokratické procesy a pokud zde existuje názor, které, který bude většinově reprezentovat nebo bude zde podporovat eh, tu mezikategorii, tak já samozřejmě to zvážím. A to, co zde řekla paní Kreller, že by se to bralo, že je to vlastně přechodová fáze zároveň ta kategorie, ale že by to tedy pak opravdu bylo jednorázové. A nebo možná by se to mohlo zvážit jako komunitární iniciativu a takový horizontální impuls v rámci cíle dvě. Tady je mnoho scénářů, ty můžeme zkusit nějakým způsobem rozvinout. Otázka na cíl 3. Odkud eh, peníze na těch 7%, které tady navrhuji? pokud tedy budeme spolu hovořit úplně upřímně, máme už mnoho regionů, které už vyrostly z té kategorie 75%. Eh, Proč? Protože naše politika má úspěš, eh, úspěch. A to znamená, že na další období už potřebujeme méně peněz a nesmíme se snažit křečovitě ty peníze utrácet. To musí všechno dávat smysl, ta naše budoucí aktivita. A já nevidím eh, absolutní smysl v té přechodné kategorii. Spíše si dokážu představit, že evropské myšlence poslouží lépe právě těch 7%, ale i zde to ještě můžeme dále prodebatovat. Já jsem si jist, že ty peníze by tam měly být k dispozici a že by se to mělo dát utáhnout. Až i těch 7%. Pak eh, dodatečná kritéria, zda tedy pouze HDP nebo i dodatečné já to tady samozřejmě nemohu vše rozebrat do podrobností, nemám možnost časem. Ale jedna výjimka. Pan Delabár, reakce na to, co zde sdělil představitel výboru regionu. Před měsícem jsem dostal stanovisko výboru regionu a oni vysloveně nechtějí žádný přechodový cíl. A najednou dostávám stanovisko vůči mé zprávě a v tom stojí eh, navrhuje, aby se zvážila přechodná kategorie. Najednou už to vypadá jinak. Požadavek eh, týkají se toho přechodného cíle ve vašem návrhu. Eh, byl zpracován jinak a já to musím zcela jasně říci. Já to takto vnímám a z toho pohledu tedy ani u nás ta diskuse nedoběhla do samotného konce a zdá se, že i výbor regionu nemá zřejmě vůbec sjednocený názor. A e, vy jste se snažil naznačit něco jiného, ale ono to tak opravdu z těch dvou podkladů nevyznívá. Tedy to by bylo k té přechodové kategorii a k tomu už se dále vyjadřovat zatím nechci. A dále byl takový okruh, otázek týkající se těch makroregionů. Já tady nejsem um, toho názoru, jak to vypadá například uh, z hlediska pana Sinome. Simona, že stejně jako ty metropolitní regiony, ono to má demokratickou legitimitu, že by to měli být přímo partneři v těch operačních programech. Já tady mám opravdu velké pochybnosti jak by to pak vypadalo ve zbytku republiky? Téměř všichni jsou zorganizováni jako metropolitní region a pak zbytek nějakým způsobem je eh, diskriminován. Já vidím makroregion jako pragmatický nástroj, který by měl umožnit fungování toho spolufinancování. Pan Simon ještě zde se vyjádřil ke spolufinancování a k těm rozvojovým partnerstvím. Já ale se domnívám, že... A, už vím, říká řečník, že by tam měla být povinně zapojená obecní úroveň. Ano, na to nahlížím pozitivně. Tady eh, velice pozitivně budu nahlížet na jakékoliv pozměnící návrhy. Ehm, u pana Alfonsina jsem měl spíše pochybnosti. Eh, nevím, zda jsem eh, u vašich představ nějak střílel vedle cíle, mimo cíl. Totiž dále ještě paní Schröter a zelení, která mě varuje, že tady připluje, připluje stovky pozměňovací návrh. Já jsem ale konzervativec. A samozřejmě, že jsem pro moderní pojetí politiky e, soudržnosti. K tomu řeknu něco. V naší e, frakci e, kdysi existovával takový krásný zvyk. To totiž bylo, že se bude jakýkoliv návrh ze strany zelených čistě odmítat, aniž by se četl. Ono to tak totiž bývalo historicky, to si tady můžeme říci a dnes už, dnes už to říkám jako žert. <clears throat> Vaše návrhy však už mezi tím jsou velice rozumné a myslím si, že tady opravdu bychom mohli dospět ke kompromisu, když si um, když poslouchám, co tady říkáte. Eh, to je vše z mé strany. Děkuji, Markusy. Děkuji mnohokrát, Děkuji Tak to byla opravdu důkladná diskuse, jenom mi zbývá vám říci, jaká lhůta pro poznací návrhy. Návrh je 19. dubna, to znamená příští úterý ve 12.00, čili 19. čtvrtý. A s tím bych ráda uzavřela rozpravu k tomuto bodu a nyní přistoupíme k poslednímu věcnému bodu na dnešní pořadu dne a tím je genderový mainstreaming v evropské politice soudržnosti. Ráda bych nám všem připomněla, poprosím všechny kolegy, asistenty, poradce, kteří opouštějí sál, abyste, abyste tak učinili v tichosti a své konverzace abyste zahajovali až v předsálí. Takže nyní přistupujeme k bodu genderový mainstreaming a ráda bych informovala kolegy, kteří se trvají, že se blížíme okamžiku, kdy budeme projednávat příští právní rámec pro tuto politiku a proto nadešla chvíle diskutovat s experty na téma osvědčených postupů a koncepčních doporučení pro budoucí politiku soudržnosti. Také jsme vám obeslali eh, dokument vypracovaný Elizabeth Šetrovou, tedy zaměřenou na genderový mainstreaming. A přizvali jsme na dnešní minislyšení experty na genderový mainstreaming v kontextu politiky soudržnosti Mezi našimi dnešními hosty jsou Brett Marie Zederberg Torstensonová, která vede projekt Vinet, spolufinancovaný z Evropské regionální politiky. Pozvali jsme dále paní Evu Rumensku Žimny z Varšavské vysoké školy ekonomické, která dříve působila jako šéfka programu OSN pro genderové otázky a hospodářství Eh, v rámci eh, komise OSN, eh, hospodářské komise OSN pro Evropu. A dále jsme pozvali Anne Charlotte Kalerstigovou z Evropského společenství praktických postupů v oblasti genderového mainstreamingu. Nejprve dám slovo paní Brit Marie Sedberg Torstensonové a poprosím o stručné vystoupení nějakých 70 minut, aby nám ještě zbyl čas na diskusi. Takže paní Brit Marie, máte slovo. <laughs> Děkuji mnohokrát. Nejprve bych ráda vyjádřila své díky paní předsedkyni a Výboru pro regionální rozvoj Evropského parlamentu za pozvání na toto minislyšení my jsme pozvána, byla jsem pozvána, abych, eh, abych prezentovala projekt eh, Internet 40 kapitalizace a naše představy do budoucna, jak uplatňovat hledisko eh, genderové do budoucna, v budoucí politice soudržnosti a v rámci strategie EU 2020. Projekt Interreg 4C navazuje na čtyři předchozí Eh, projekty v Interregu C a také na projekt v Interregu B, FEM. Eh, bylo to zaměřeno na oblast Pobaltí, na rozvíjení eh, ženských center zaměřených na podnikání. V projektu v projekt Vinet, Vinet 8 zahájil 1. ledna 2010 a dokončí, doběhne tedy 31. prosince 2011. Jsou zde zastoupeny země východu, jihu a západu, západních regionů Evropy a jde o kombinaci výcviku v dovednostech, informačních středisek pro ženy a také nováčku v této oblasti, tedy zavedených center je nováčku. Zastoupeno je Bulharsko, Polsko, tam jde o dva regiony, jak vidíte, dva regiony na úrovni strukturálních fondů. Dále je zastoupeno Finsko, Itálie, Portugalsko a Švédsko. Švédsko je hlavním partnerem u tohoto projektu. Jde o e, samozprávu ve středu či severní části středního Švédska. Dále je v projektu zastoupeno Skotsko. Poprosím o další slide. E, tento projekt je velmi rozmanitý, jde tady o různá například informačně školicí střediska pro ženy, tak a asi to měla být ta prosvědka předtím, není ještě? Ne, aha. Podíváme se dále. E, celkovým cílem projektu Venet 8 je zlepšit účast žen na trhu práce i v rámci odvětvích, ve kterých dominují muži, e, řešit tedy profesní segregaci a nabídnout výměnu e, zkušeností s politikou a transfer osvědčených postupů v rámci skupiny Venet 8 a zapracovat toto do hlavních evropských programů, zlepšit eh, také nebo posílit eh, modely ženských informačních center, zaměřit se na inovativní postupy a netradiční pracovní příležitosti. Poprosím o další průsvědku. Poslání projektu a jeho účel zvýšit počet žen eh, zapojených do hospodářského života na celostátní, regionální a místní úrovni, vytvářet nová stála pracovní místa eh, rozvojem eh, podniků vedených ženami a eh, zvýš, přispět také zvýšené tvorbě zboží a služeb, zlepšit také vliv žen na trhu práce a ve společnosti a podpořit rovnější, distribu, rovnocenější, rovno, rovnější distribuci tedy hospodářských zdrojů. Další slide. Samozřejmě Vezmeme-li rozmanitost v rámci iniciativy Vinit 8, eh, zjistíme, že jsou zde rozdíly i v rámci jednotlivých států, i na regionální, i na místní úrovni, kde eh, například to, že ten projekt působí ve školách a na vysokých školách, kde se snažíme podpořit zapojení žen v inženýrských eh, a technologických oborech. Eh, podporujeme ten netradiční eh, volby ve školské oblasti dále, spolupracujeme se zaměstnavateli v segregovaných eh, sektorech a odvětvích. Dále máme programy, které poskytují podporu začínajícím podnikatelkám a praktickou podporu nezaměstnaným ženám či hospodářsky neaktivním ženám po 40 letech věku, eh, přistěhovalkyním, pardon, eh, příslušnicím menšinových skupin. Jaký je přístup v tomto projektu? Jde nám o to posílit pozici žen tím, že poskytujeme přímé služby, že vytváříme sítě na různých úrovních v EU i v členských státech, na celostátní, regionální či místní úrovni, ale také tady na evropské úrovni což je velmi důležité. Je to důležité pro propagaci genderového mainstreamingu a pozitivních opatření. Dále je zde praktický, pří... praktický příklad uplatnění tohoto modelu. Tam e, se s tím pracuješ řadu let a jde o posilování tedy informačního školícího centra pro ženy. Tématem jsou, tématy jsou nezaměstnanost a podnikání a podpora žen prostřednictvím eh, individuálního skupinového školení, posilování jejich dovedností pro znovu začlení na trh práce, je to propojeno na širší regionální a celostatní eh, příležitosti na trhu práce, podnikatelské příležitosti eh, z 351 žen, které se z toho zúčastnily, 143 Eh, našlo práci, 63 si založilo vlastní podnik, 7 eh, 7 eh, družstev venkovských získalo obchodní podporu, včetně vypracování podnikatelského záměru. Poprosím o další průsvědku. Tady máme příklad ze Švédska pro změnu. Tady jde o informační a školicí centrum, které zahájilo svoji činnost ve Švédsku v roce 95 tou osvědčenou praxí je to, že to centrum je financováno státem a e, podle parlamentní dohody, kdy jsou poskytovány veřejné finance e, na meziregionální meziregionální činnosti týkajících se žen, tak, tak, e, tak to je poskytováno jako regionální podpora od roku 2002 a vláda tedy má speciální podpor, pod, program na podporu e, ženských center, to je zakotveno ve švédské legislativě. E, pro toto programovací období 2010 až 2012 vláda vyčlenila 3,3 milionu e, eur a to každý rok jde o financování základní činnosti a spolufinancování Eh, z prostředky z fondu RDF, eh, Evropského sociálního fondu a dalších evropských programů. Eh, mezi úkoly to informačního školicího centra v rámci regionálního rozvoje pro růst patří podnikání a inovace, zapojení žen na trhu práce, a to v širokém rozpětí různých eh, odvětví a sektorů, tedy tam jde o řešení té segregace. Dále dostupnost, to znamená eh, IKT, infrastruktura, cesta eh, do práce, cestování do práce, tedy práce z domova. Dále na, na přezraniční spolupráce a ven, rozvoj venkova, tedy otázky podnikání, zaměstnanosti, a další rozvíjíme také v kontextu rozvoje venkova. Další slide. Naše doporučení v rámci projektu Vinet 8 vypadají takto. Jednak proběhne eh, ta Evropská diskuse kulatého stolu, než eh, odprezentujeme své závěry eh, na závěrečné konferenci 14. a 16. září. Eh, v Řecku, eh, kde tedy vystoupíme se závěrečnými koncepčními doporučeními pro příští programovací období regionálních operativních programů, operačních programů, pardon. V rámci této spolupráce jsme ovšem vytvořili platformu evropských subjektů zapojených do eh, politiky soudržnosti a strategie EU 2020, a to na podporu genderově zaměřených kroků ehm, konkrétně člení prostředků z rozpočtu na podporu eh, využívání IKT ženami v jejich podnikání. Jde um, o výměnu zkušeností, znalostí eh, v oblasti eh, zohledňování genderového hlediska v evropských programech, v programech Europe, ve všech regionech a členských státech EU. Dále je třeba vytvořit jasné indikátory pro zohlednění genderového hlediska, je třeba je uplatňovat Eh, síť Vinlet 8 se svými experty může posloužit jako eh, centrum eh, výjimečnosti, tedy výjimečné kvality na podporu evropských koncepčních kroků. A nyní na závěr projekt Vinit 8 ve členských státech spojuje tedy angažovanost v oblasti prosazování principu genderového mainstreamingu a financování pozitivních kroků a iniciuje řešení přesní segregace, podporuje podnikání, snaží se dosahovat reálné změny. Jde o také o posilování regionální konkurenceschopnosti. To je taková červená nit, která se vene veškerou naší činností, posilování růstu a konkurenceschopnosti. A na závěr ještě můžeme říci, že pokud chybí ženy podnikatelky a také profesní segregace, tak to stojí Evropu miliardy na závazcích a platbách v této oblasti, eh, také v oblasti zlepšování regionální konkurenceschopnosti. Takže genderový mainstreaming si myslím z hospodářského hlediska dává smysl. Děkuji vám za pozornost. Děkuji mnohokrát. Bretmary a nyní poprosím paní doktorku Evo Romenskou Žimny. Děkuji mnohokrát. Ráda bych poděkovala komisi za to, že organizuje toto slyšení. Myslím si, že genderový mainstreaming je důležitý pro úspěch příští generace politiky soudržnosti. Děkuji také za možnost podělit se o určité své zkušenosti a doporučení založená na předcházející práci na úrovni akademické, mezivládní i v diskuzích eh, mezi státy EU. Začnu tím, co je podle mě největším problémem, eh, rozporem mezi genderovým mainstreamingem a politikou soudržnosti. Když se podíváme na genderový mainstreaming a sociální aspekty politiky soudržnosti, tak jsou zde takové věci jako vyloučení chudoby a tak dále. Jsou zde také určité aspekty spojené eh, se zaměstnaností a podnikáním a to je genderově zcela neutrální. Ponechává to ženy zcela mimo cíle sociální soudržnosti. Jsou zde priority pro členské státy, to je inovace, růst a konkurenceschopnost a ty zcela vynechávají ženy. Uh, Otázky genderového mainstreamingu jsou také ponechány mimo přidělování zdrojů. K tomu se ještě vrátím. Pokud si přečteme pátou zprávu o ekonomické, sociální a územní soudržnosti, je jasné, že analýza zdrojů růstu lidský kapitál, inovace a konkurenceschopnost nemají genderovou perspektivu. A to je velmi překvapující. Dokonce i v oblasti lidského kapitálu se zde vůbec nebere v úvahu, přístup eh, rozdělený podle pohlaví. Ano, uznává se zde role žen v zaměstnanosti a role, která ovlivňuje hospodářský růst, ale když zpráva hodnotí dopad eh, politiky soudržnosti, pokud jde na, o rovné příležitosti, tak to zasazuje do sociálního rámce. A to je blahobyt občanů a to je opravdu překvapivé, protože to má dopad na ekonomickou výpono, výkonnost. Tento přístup posiluje vnímání toho, že se zde jedná pouze o otázku lidských práv. My si můžeme položit otázku, proč. Ekonomie je prý genderově neutrálně. Tím se vracíme do dob, kdy otcové ekonomie vytvářely tržní nástroje, Adam Smith a ostatní, a také instituce. A práce vypadala takto před dvěma sty lety. Ženy byly v kuchyni, vykonávaly neplacené práce, zatímco muži byli v produktivní sféře a vytvářeli pracovní místa. A svět se ovšem změnil. Mainstreamoví ekonomové a politici si ovšem neuvědomují, že Genderový aspekt je důležitým aspektem ekonomie i ekonomiky. A když se podíváme na genderový mainstreaming z hlediska politiky soudržnosti, tak politici a poslanci si kladou otázku, co má ale pohlaví společného s tím, o čem tady diskutujeme, to znamená konkurenceschopnost a růst. A velmi často odsouvají genderovou otázku do pozadí, pokud jde o strategické dokumenty a o financování. Když se na to podíváme z dnešní perspektivy, tak genderová rovnost je eh, vlastně na úkor rozpočtu ve jménu sociální spravedlnosti. Spousta států to zatím není schopna vzít v úvahu vzhledem k současným nákladům na rozpočty v letech 2000 až 2006 pouze 7% bylo vydáno na genderový mainstreaming ze z Evropského sociálního fondu. A to na sladění pracovního a rodinného života. Jak to vypadá dnes? Když se dnes podíváte na ekonomickou pozici žen, tak je to obrovský nevyužitý potenciál pro ekonomický růst v Evropě. Už o tom hovořila má kolegyně, když prezentovala zkušenosti z Balské oblasti. Je to ale také hlavní zdroj nové pracovní síly a to je respektováno v Evropské strategii zaměstnanosti. Samozřejmě s výjimkou tedy přistěhovalectví. Chybí zde ale příspěvek žen, pokud jde o kvalitu vstupu, to znamená, co ženy přinášejí. Pokud jde o různorodost talentu, stylu řízení, priorit, produktivního partnerství, zboží, služeb a tak dále a také jak používají a jak spotřebovávají ten příjem. Stručně bych řekla, že ženy jako producentky, uživatelky a rozhodovací činitelky by mohly pomoci ekonomikám, aby se přizpůsobily a úspěšně konkurovaly na globálních trzích, ale také na trzích regionálních a místních. A to je podle mě jeden z klíčových aspektů. Uvedu jeden vtip. Kdyby Lehman Brothers byli Lehman Brothers and Sisters, tak by možná celý ten systém vypadal jinak a možná by vůbec nedošlo ke krizi. Možná to má něco do sebe. Jeden z dalších příkladů je ten, že když mají ženy větší podíl na vzdělávání, i když mají větší vzdělání, 60 žen v rámci vysokoškoláků, tak eh, mají pouze 20 rozhodovacích pozic. Co je největší výzvou v oblasti genderového mainstreamingu, je začlenit ženská zpráva do ekonomických výhledů po roce 2013, když bude vytvářena nová generace politiky soudržnosti. Ráda bych se podělila o tři dobré postupy, které by mohly být eh, přizpůsobeny pro rámec politiky soudržnosti. Jedná se o mou zkušenost. Jedna je iniciativa letní školy genderové makroekonomiky. To je iniciativa globální sítě ekonomických institucí, která byla založena v roce 1994 a cílem je podporovat genderově založený výzkum v ekonomii. Je to určeno politikům, akademikům, ale také neziskovým organizacím. Bylo už zavedeno pět globálních programů a teď v roce 2011 a v roce 2012 máme makroregionální program, který je založen na dvou akademických institucích v Polsku, Varšavská ekonomická škola a Istanbulská Technická univerzita v Turecku. Bude se organizovat letní škola pro účastníky z tohoto makroregionu, abych tedy takto označila tento region, který bude pokrývat určité nové členské státy a země Kavkazu. Je to roční platforma, kde se diskutuje o ženském příspěvku k inovativní ekonomice. Je to iniciativa Polského patentního úřadu ve spolupráci s řadou patentních úřadů v celém regionu i celosvětově a také ve spolupráci se Světovou organizací pro duševní vlastnictví VIPO v Ženevě. Důležitou roli zde hraje hrají regionální inovativní centra, která se aktivně účastní této platformy. Diskutovalo se například o tom, jaká by měla být definice inovací, protože ženy mají jiný názor na to, jak inovace by měly vypadat. Tato iniciativa je financována Evropským strukturálními fondy, protože se jedná o inovativní hospodářský program. A na závěr bych také ráda řekla o soutěži pro úspěšné ženy ženy podnikatelky i ženy z jiných oblastí. Jedná se o soutěž, eh, která funguje v Polsku. A na závěr bych řekla něco o tom, co z toho vyplývá pro politiku soudržnosti. Myslím si, že Evropa si nemůže dovolit plítvat ženským potenciálem a moderní ekonomika nemůže být budována na základě genderově neutrálních politik. Pátá zpráva není adekvátním rámcem pro tento proces. A je zde určité nebezpečí, že když hovoříme o tematické koncentraci, po které zpráva volá, můžeme přijít o genderové aspekty, což by bylo nákladným prvkem, nákladnou položkou na politické agendě. Závěrem tedy je, že revize finančního legislativního rámce pro politiku soudržnosti po roce 2013 by měla být využita pro začlenění genderového mainstreamingu do ekonomické větve této politiky. Já si myslím, že EU by měla být modelem pro genderový mainstreaming a rovné příležitosti v celém světě. A EU by měla uznat ekonomický potenciál žen a reagovat adekvátně na politické úrovni. To vyžaduje, a to už je opravdu z mé strany vše, především, nebo při přinejmenším tři věci, to znamená změna uvažování a koncepčního rámce, který by umožnil spojit genderovou rovnost s ekonomikou. Za druhé, začlenit genderové aspekty do implementace a postupu nové generace politiky soudržnosti, včetně tedy jednání, která budou vedena. A za třetí, je třeba zařadit více žen do implementačního procesu na rozhodujících pozicích. Bez tohoto klíčového faktoru si myslím, nic takového neprosadíme. Děkuji vám za pozornost. Děkuji mnohokrát eh, paní Evo Rominská Žimny a nyní dávám slovo paní Anne Charlotte Kalerstigové. Máte slovo, prosím. Děkuji mnohokrát. Dobrý den, dámy a pánové. Já to zde dnes zastupuji 12 členských států, které spolupracují v rámci školicí sítě v oblasti genderového mainstreamingu. Je to financováno z Evropského sociálního fondu, kde pracuji jako content expert. Od předchozí řečnice jsme slyšeli o významu genderového hlediska eh, pro budoucnost evropské politiky a eh, budu hovořit také o tom, jaké máme zkušenosti eh, s implementací a nabídnu dva možné scénáře do budoucna. Poprosím o další prosvědku. Budu hovořit jak o fondu ESF, tak o ERDF. Jde o dva odlišné programy, ale je zde celá řada příbuzností, pokud je o genderový mainstreaming. Poprosím o další prosvědku. Nyní příklad inovací a inteligentního růstu. Tady se rovněž ukazuje vzájemná doplňkovost obou fondů, pokud je o uplatňování genderového hlediska. Ukazuje se tady, že je důležité vnímat eh, propojenost procesu a systému a to, jak to, jaký to má dopad na jednotlivce. A při této vzájemné propojenosti se zlepšuje pravděpodobnost dosahování cílů v oblasti hospodářského růstu, pracovních míst a také genderově rovnoprávnější společnosti. Genderové hledisko je relevantní v různých oblastech, jako je ocelářství, potravinářství, námořní přeprava či optická vlákna. Jak ukazuje švédský a norský příklad, a já vám ráda poskytnu výtisk těchto příruček. Po schůze budete mít zájem. Genderový mainstreaming ne, je nejenom postup správný, ale také inteligentní, a to z celé řady důvodů. Genderový mainstreaming eh, v genderovém mainstreamingu jde o učení se, o dosávání změny. Eh, v koncepční politické oblasti, o které zde dnes hovoříme, to potřebuje určitou angažovanost a také potřebujeme aktivní vedení. Eh, aktivní stotožnění si se s tímto principem, vyčlení potřebných zdrojů, poskytování určitých um, pokynů orientace a monitorování. Uh, Hodný je holistický přístup uh, tak, aby se genderové hledisko jaksi nevytratilo uh, z koncepční tvorby a z implementace v členských státech. Je to jakási červená nit, která se musí věnout vším Vezměme si, že obsah strategie 2020 se promítne do národních reformních programů a jaká je situace eh, strukturálních fondů podle dostupných údajů. Eh, myslím si, že zaprvé je třeba uvést, že strukturální fondy a zejména ESF sehrály velmi důležitou roli při rozvíjení genderové rovnosti, tedy rovnosti mužů a žen v Evropské unii. To je jasně třeba potrhnout. Nicméně eh, na základě různých hodnocení, z nich mnoha vypracovala komise na základě dostupných studií a vědeckého výzkumu, je jasné, že eh, proběhlo mnoho zajímavého v členských státech, ale eh, genderový mainstreaming není uplatňován koherentním způsobem. Propast realizaci je velká Význam genderového mainstreamingu je teoreticky uznáván, ale ne vždy se to promítá do praxe a mnoho cílů je stále vnímáno jako genderově neutrálních, například politika inovací. E, ta červená nit, jak se od politiky ke zdrojům, k většině zdrojů chybí, také chybí mechanismus pro zaručení trvalé udržitelnosti a nosnosti a proto často e, vlastně nebyly rozvíjeny žádné konkrétní Eh, struktury pro uplatňování genderového mainstreamingu. A také víme, že mnoho členských států eh, tu strategii uplatňuje až v poslední fázi celého procesu na úrovni jednotlivých projektů. Myslím si, že se také jasně ukázalo, že priorita překládaná genderovým mainstreamingu ze strany komise je klíčovým, tedy to, aby byla překládána, je klíčovým faktorem pro to, eh, jak to potom provádějí, implementují členské státy. Dále z agregovaného hlediska je zjevné, že um, Evropská strategie pro genderovou rovnost eh, stále ještě není zaštítěna rozpočtem a závisí na evropském, evropských strukturálních fondech. Evropský rozpočet neobsahuje žádnou položku věnovanou eh, genderové rovnosti. Evropské strukturální fondy podle aktuálního nařízení eh, ne, neposkytují žádné jasné pokyny, pokud je o zapracování genderového mainstreamingu do, do strategie je na členských státech, aby některé z cílů eh, genderové, genderové, některé z genderových cílů zohlednili či nikoli. Dále další rozvoj. Eh, ocitáme se v kritickém okamžiku pro genderový mainstreaming a do budoucna jsou možné dva scénáře. Jedním z nich je ten, kdy genderový mainstreaming představuje strategickou součást evropské politiky soudržnosti a růstu. Eh, Tady by regulace byla povinná, politiky byly koherentní a genderový mainstreaming by byl vědětelnou složkou všech politik, eh, kterých se to týká. Eh, realizace eh, by byla vedena, zaštětěná zdroji, implementace byla efektivnější, genderový mainstreaming byl integrovaným cílem. V druhém scénáři potom je jakou, je genderový mainstreaming jakousi volbou. Navíc regulace je nespecifická, volitelná, politika je fragmentovaná, tu a tam obsahuje e, dílčí složky genderového hlediska, e, neexistuje rozpočet konkrétně pro tuto věc, implementace je slabá, výsledky jsou často kontraproduktivní a jsou propásnuté příležitosti v oblasti hospodářského růstu. Poprosím o další prosvědku. Eh, další vývoj je možné ovlivnit tím, že zajistíme, že rozpočet a, a eh, regulace dostatečně podporují uplatňování genderového mainstreamingu a je možné provést některé jednoduché kroky. Uvidíte to i eh, v zbylé části mé prezentace, kterou se budete moci přečíst. Máte to ve svých složkách, respektive budete s to muset přečíst, protože už mi asi nezbývá čas. Také eh, 26. května v Bruselu uspořádáme konference na to téma v souvislosti s strukturálními fondy. Pokud by vás zajímaly další podrobnosti, tak eh, vás poprosím, abyste mi poskytli eh, vizitku, mailovou adresu nebo navštívili naše webové stránky, které máte uvedeny v prezentaci. Poprosím o poslední průsvědku. Takže toto vše vám nezbývá, než eh, si sami přečíst, protože mě už nezbývá čas. Tady máte naše webové stránky. Děkuji vám za pozornost. A na těch webových stránkách se můžete zaregistrovat na naši konferenci. Děkuji mnohokrát za vaše vystoupení a nyní dám slovo panu Mikilovi Landabasovi. Eh, vedoucímu eh, pracoviště tematická koordinace inovace na DG Regio Evropské komise. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Byl jsem požádán, abych se zamyslel nad eh, třemi prezentacemi, které jsme si vyslechli, abych na ně zareagoval. To tady učiním a potom se stručně vyjádřím k tomu, co děláme my v této oblasti. Poté, co jsem si vyslechl prezentace, chci říci, že kromě toho, že jde o základní eh, právo a hodnotu Evropské unie a o prioritní horizontální cíl v oblasti eh, evropských eh, fondů regionálního rozvoje a strukturálních fondů, jak je uvedeno v článku 16 oblastného nařízení, ta otázka zní, zda genderový mainstreaming se týká eh, regionálního, eh, zaplně relevantní té regionální či územní přístup a zda je uh, genderový mainstreaming relevantní pro hospodářský rozvoj, tak jak jej pojímáme v oblasti strukturálních fondů. A naše, otázka na tyto dvě, naše odpověď na tyto dvě otázky je určitě ano. Rád bych zareagoval na Brit Maria a Charlotte, pokud o regionální přístup. První věc, kterou chci říct, je ta, že genderový mainstreaming není jak se územně slepý, má regionální rozměr. Dovolte, abych eh, zmínil nejnovější studii, kterou jsme projednávali s členskými státy, týkala se regionálního rozvoje genderového mainstreamingu. Ta studie jasně prokázala, že rozdíly mezi muži a ženami v oblasti podnikání eh, se velmi liší v pokročilých a méně rozvinutých regionech. Eh, v těch velmi rozvinutých regionech rozdíly mezi ženy podnikatelkami a muži podnikateli jsou mnohem menší a v zásadě tam jsou dvě kritické proměny. Jednak čas, který eh, ženy musí věnovat rodině a počet pracovníků, které, eh, které najímají. V případě žen eh, bývá daleko více přijímají tady daleko více žen, daleko více pracovnic. Pokud je ostatní proměny, tak ty už byly potom relevantní pouze v méně rozvinutých regionech a to mi připadá velmi důležité. Eh, další věc, eh, to se týká zkušenosti z projektu Vinet, který, jak víme, je financován z RDF eh, v rámci Interregu 4C. Tato ehm, informační a školící centra pro ženy, jak vysvětlila Brit Marie, ehm, tak u nich je velice důležité, abychom platňovali holistický přístup založený na, na analýze potřeb. A tady opět regionální rozměr ta lokalizace genderového mainstreamingu je velice důležitá. A nejenom z těchto důvodů, které se týkají podnikání, ale také na základě studií, eh, které jsou veřejně dostupné a naše kolegové s nimi pracují, eh, vidíme, že ve venkovských oblastech, pokud tam chceme, eh, pokud chceme zaručit jejich obydlenost i do budoucna, podpořit hospodářskou činnost v venkovských oblastech, tak musíme vytvořit a zachovat pracovní místa pro ženy. Eh, žijící na venkově. A to se mi zdá důležitý úkol pro nás a pro Evropský fond eh, regionálního rozvoje. Je to věc, kterou se snažíme podporovat. Eh, další věc, o kterou bych se s vámi rád dnes podělil, je propojenost mezi genderovým mainstreamingem a strategie, strategií EU 2020, tedy hospodářská relevantnost genderového mainstreamingu. My tvrdíme, že cíl 75 strategie EU 2020, že tady tento cíl je vlastně genderovou otázkou, protože statistiky ukazují, že chceme-li je dosáhnout, musíme zvýšit účast žen na trhu práce a to dosti výrazně z 62-63%, které máme dnes. A proč je to také genderová záležitost? Protože podíváme-li se do statistik, nejnovějších statistik Eurostatu, Eh, shledáme, že účast žen na trhu práce je eh, nepřímo závislá na, po, na počtu dětí, které žena má. A je to tedy opačná, opačná korelace platí u mužů. A pokud chceme zvýšit účast žen na trhu práce, pak musíme učinit něco v oblasti sladění rodinného a pracovního života. Eh, mám na mysli například argumenty ze studie, kterou jsem zmiňoval na začátku. Eh, ku příkladu to znamená, že zajištění eh, nebo poskytování zařízení péče o děti, nikoli izolovaně, ale jako součást té celkové strategie, to je prvek, který může být velmi důležitý. Chceme-li zvýšit účast žen na trhu práce a dosáhnout cílu strategie 2020. My v současné době eh, financujeme zařízení péče o děti eh, z Evropského eh, fondu RDF. Je na to vyčleněno více jak 550 milionů eur. A nejenom jde o finanční podporu, ale jak uváděla polská kolegyně ve vyjednávání, v minulých vyjednáváních o operačních programech v celé řadě zem, zemí, pardon, mohou uvést například Španělsko v tomto případě, byla zařízení péče o děti uváděna jako výdaj v souvislosti s Lisabonskou strategií. A to bylo velmi důležité. V jiných zemích to tak neprobíhalo, protože jsme si byli velice dobře vědomi, jak komise, tak členské státy, že pokud neučiníme něco pro sladění eh, rodinného pracovního života, pak eh, ambice národních reformních programů či ty eh, strateční, eh, strategický národní referenční rámec Španělska a cíle v něm stanovené nebudou dosaženy. Takže zařízení péče o děti ano, ale také ženy podnikatelky. Bohužel z našich eh, aktuálních statistik nedokážeme zjistit, kolik z investic do zlepšení eh, dovedností pro na trhu práce a eh, podpory začínajících podniků, kolik z těchto investic zde na ženy. Eh, ale například hlavní cenu Regio Star jsme v loňském roce udělili velmi zajímavému švédskému projektu, který podporoval podnikání žen a podniky zakladané vedené ženami ve Švédsku. Šlo o řešení také integrace žen Eh, o tedy mikroúvěry eh, pro ženy eh, příslušnice odlišných etnik. Týká se to i tedy projektu, do kterého zapojená Brit Marie šlo o informační a školicí středisko pro ženy. Co realizujeme, co ještě je možné vykonat? Dovolte, abych nejprve předeslal, že komise tady pohybuje v oblasti sdíleného řízení. To znamená, že my bychom si přáli eh, dělat v této věci více, ale potřebujeme od členských států tři věci. Jednak eh, dostatečné povědomí o významu a možnostech a potřebách eh, investovat do oblasti, kde bychom podpořili genderový mainstreaming a rovnost mužů a žen. Dalším předpokladem je politická vůle dnes v době úsporných balíčků je třeba činit tvrdá rozhodnutí a toto by mělo být zvoleno jako prioritní oblast. A třetí předpoklad, třetí věc, na kterou se zaměřujeme v komise kvůli režimu sděleného řízení, je mít určité představy, jak to zrealizovat. A do toho, jak to zrealizovat, spadá i zvyšování povědomí a šíření osvědčených postupů, příkladů, rozvíjení sítí. A dovolte, abych tady stručně prošel seznam potenciálně zajímavých podnětů, tak abyste měli eh, představu o našich eh, cílích, cílech. Jednak máme eh, skupinu na vysoké úrovni pro genderový mainstreamy, která funguje již několik let. Toto je fórum, kde kam zveme členské státy, aby se navzájem a společně zamýšleli a vyměňovali si příklady, osvědčené postupy, Eh, rozumných investic do této oblasti, což není snadná věc, protože všichni se shodnou na těch všeobecných prohlášeních a, a představách, ale jak to konkrétně zařídit, to už je jiná věc. A dovolte, abych připomněl, že genderový mainstreaming, jak je, jak je to zakotveno v článku 16, znamená podporu rovných šancí, a to už od samého koncipování programu až do, po identifikaci projektů a kritérií tak abychom v rámci programu vybrali ty správné projekty, až do poslední fáze, kterou je monitorování a hodnocení. Čili toto přesně znamená genderový mainstreaming a je to velmi obtížně proveditelné. Eh, v té, eh, pracovní, v té skupině na vysoké úrovni, která zasedá eh, každoročně, se snažíme šířit osvědčené postupy. Je to platforma pro vzájemnou výměnu a učení pro členské státy. Eh, na loňském zasedání jsme si mohli vyslechnout právě eh, dvě experty, které jste pozvali dnes a eh, také samozřejmě využívat závěry vlastních hodnocení. Například v posledních dvou letech jsme se podělili s členskými státy o hodnocení, které jsme provedli za období 2006 a 2007 u RDF, jak byl uplatňován genderový mainstreaming, Kolegové z Evropského sociálního fondu se také s členskými státy podělili o výsledky a závěry jejich hodnocení. Také se eh, dělíme o eh, závěry hodnocení ex ante podle článku 16. To také předáváme členským státům. A na těch eh, výročních zasedáních rovněž prezentujeme příklady osvědčených postupů. Na posledním zasedání komise navrhla, aby se harmonizovaly prezentace projektové fiše u kvalitních projektů z různých členských států. Eh, uvedu některé velmi úspěšné projekty, například víme, že Španělsko, Polsko a Finsko a také brzy Portugalsko eh, budou provádět národní hodnocení genderového mainstreamingu. Eh, ta skupina na vysoké úrovni pro genderový mainstreaming se snaží Eh, poskytnout tedy eh, možnost podělit se o zkušenosti s touto věcí. A víme, eh, to, co my v komisi víme, víme od členských států nebo na základě vlastních šetření, je, že obecné nařízení představuje vlastně jakousi výzvu definovat, je to článek 66.2, Eh, nadefinovat v rámci statistik a indikátorů tam, kde je to možné, tam, kde je to možné, where possible, tak to myslím eh, konkrétně tam je uvedeno v tom nařízení, eh, rozlišovat tedy ve, statist, ve statistikách podle pohlaví. Takový je požadavek v obecném nařízení. Bohužel ne u všech investic a ne ve všech členských státech se tak postupuje. Ale opět, skupina na vysoké úrovni pro genderový mainstreaming takto postupuje, šíří osvědčené postupy, snažíme se zapracovávat do našich nástrojů, například na webové stránky, ty nejlepší příklady, zveme zajímavé experty a také jsme v posledních letech podporovali využívání technické pomoci za účelem, pro členské státy tedy za účelem vytváření interních platform v jednotlivých členských státech, protože eh, situace v oblasti genderového mainstreamingu se v různých členských státech výrazně liší. A Některé členské státy tedy vytvořily národní platformu, která pravidelně zasedá a vyhodnocuje uh, genderový mainstreaming v operačních programech. A zajímavé je, že uh, na tu, do této platformy přizývají regiony, tedy kromě zástupců uh, vlády a Institutu pro ženské otázky, jsou tam přizývány regiony a společně se zamýšlejí nad tím, jak věce dále zlepšit jak uvést do praxe ten, ten společný dobrý záměr, který je uveden v příslušných nařízeních. A na závěr ještě, pokud dovolíte, z těch tří věcí, které jsem zmiňoval, zmiňoval v souvislosti eh, se změnou mentality, tak aby se gender mainstreaming skutečně realizoval, implementoval, aby se ženy odstly eh, na rozhodovacích řídicích postech, tak eh, se, my se snažíme, ale ne všude se nám daří stejně. Eh, u těch nástrojů, které jsem zmiňoval. A jedna důležitá věc je ta, že pokud je o tematické zaměření, tematickou koncentraci, tak já si myslím, že není žádný rozpor mezi tematickým zaměřením a genderovým mainstreamingem. My se domníváme, že genderový mainstreaming musí být horizontální prioritou u celé řady investic, nikoli eh, samostatným odděleným tématem. Například na posledním zasedání skupina vysoké úrovni eh, pro genderový mainstreaming s členskými státy jsme slyšeli vynikající příklady toho, jak bylo hledisko genderového mainstreamingu eh, zohledněno například při budování metra. nebo předtím jsme zažili něco podobného. Eh, měli jsme celou řadu jiných příkladů zbudování sociální infrastruktury z různých zemí, čili domníváme se, že genderový mainstreaming je horizontální princip, který je možné eh, takto provádět eh, i při zachování tematického zaměření a při zvyšování efektivnosti fondů, strukturálních fondů, což samozřejmě je náš cíl. A hodláme tedy takto praxi postupovat do budoucna. Děkuji mnohokrát za pozornost, doufám, že jsem zareagovala na některé dotazy. Děkuji. Okay, thank you very much indeed. Děkuji opravdu velice. Nyní bych rád po panu Labazovi předal slovo um, kolegům, paní Elizabeth Schröter. Prosím. Děkuji, pane předsedající. Já hlavně děkuji, že eh, tady takto výrazně a prominentně tento bod je na pořadu jednání, přestože ten zájem není až tak výrazný, prominentní. Ano, je v kontextu Píperové zprávy a tady opravdu máme co dohánět. To je zcela jasné. Zdá se, že opravdu ty prezentace upozorňují na to, co by se dělat mělo, co se nedělá do posud a ano, my jsme tu průřezovou doložku eh, se snažili vybojovat. Původně to v dokumentu komise nebylo a my jsme si to vybojovali, že tam bude genderový mainstreaming jako oddělená zmínka a to bylo úplně až na posledním zasedání, v posledním kole vyjednávání s radou se tam prosadilo. Ani to však nestačí, pokud se o to provádění nikdo až tolik nezasazuje. Nezávisle na tom jsem ráda, že komise chce vytvořit skupinu na vysoké úrovni a ještě dále i nástroj, v jehož rámci se můžou dít zajímavé věci a kde každá země si bude určovat vlastní program tady opravdu máme mnoho dobrých příkladů a ty můžeme rozvíjet. I projekty, jež jsou finančně podporovány, co by pilotní, pilotní záležitosti. Tady máme příklady. My jsme je slyšeli a vidíme, jak jsou významné. Nyní samozřejmě přijde na to, abychom si rozmysleli, jak na to do budoucna. Ta skupina na vysoké úrovni se snaží stále výrazněji upozorňovat na ty stěžejní záležitosti. A já bych řekla právě z těch konkrétních pracovních skupin, kde jsem se účastnila té práce, je mi jasné, že ta průřezová doložka je zásadní, ale musí všichni brát vážně. Jednak komise, a to v tom smyslu, že komise nesmí nechat nějaký program být schválen, nesmí připustit schválení, že někdo řekne ano, no tak to už se v implementační fázi nějak vyřídí. Stejně tak u těch německých programů, tam to bylo přesně tak. Byla tam jenom jedna taková věta, eh, ne až tak, jak jsem to nyní vyjádřila já. Bylo to samozřejmě vše vyjádřeno úředním jazykem, ale v podstatě ten efekt byl takový a realita podle toho i vypadala. V jiných zemích to vidíme, například ve Španělsku, je to jinak a Španělsko právě bylo zmíněno i e, v dokumentu komise. Tam mají Gender Task Force, tedy e, takovou e, skupinu, a tu využívají nejen vůči komunitárním programům, ta je nasazována i u národních programů a tady vidíme tu evropskou přidanou hodnotu. Vážení kolegové, já mám takový briefing a tam docházím k závěrům toho výběru. Chci upozornit na to, že je možné jednat nikoli draze a jednoduše, pokud existuje politická vůle a pokud to všichni berou vážně. Tedy tady komisi nemohu než podpořit. Opravdu jsem pro prosazení a řeknu pouze jedno. Ano, samozřejmě, že záleží na komisi. Komise musí říct, nenecháme žádnou analýzu SWOT, aby prošla, pokud tam nebude jasně statistika i podle pohlaví. Pokud komise je ochotná přijímat e, programy nebo přicházet s nimi, které e, nesplňují e, tu e, klauzuli, tak to potom samozřejmě je špatný příklad. Takže v bodu číslo 5 to je zcela jasný požadavek. A právě u té Task Force je jasné, jak je to užitečné, jak to může všem rozšířit odbory, obzory a poukazuje to i na to, že většina členských států stále ještě říká, že genderový mainstreaming je pouze pro sociální věci a nikoli pro regionální, tak tady ten polský příspěvek zcela jasně poukazuje na hospodářskou přidanou hodnotu právě v rámci EFRR to, že se zohlednily e, zvláštnosti toho, e, že ženy podnikají a i příklad z města Brémy, který je velice dobře propracován a já mohu těm, kteří mají zájem, ještě poslat i ten link. Tam máme i tabulky, které simulují, když se tedy nezohledňuje genderový mainstreaming a jak to pak vypadá. Tedy účast žen na pracovním trhu je opravdu citelná. V Brémach například byla prémie, která byla um, přidělována firmám, které se soustředily na kariérní podporu žen. Ale zároveň zjistila ta brémská analýza i, že v Německu je to zásadní problém, ale není to pouze otázka toho, že se ženy musí mít na někoho spolehnout, když pečují o děti. Ale že je to i ústřední otázka, totiž segregace na pracovním trhu, že ženy vlastně ve většině případů vykonávají pouze 90 různých povolání a to jsou většinou špatně placené práce. A to má mm, šílené dopady například na eh, chudoby, eh, chudobu žen v eh, starším věku. A to právě zcela jasně vyplynulo z analýzy brand scénáře v Brémách a to ještě není důkladně zpracováno. Já jsem všechny ty body i zapsala, příklady tady máme, vše je doloženo a nyní přijde na to, abychom ty požadavky, eh, které z té znamenité studie eh, vzniknou, abychom je zpracovali. Já doufám, že dostanu tady e, ty přednášky. Byly skvělé, já bych si je ráda ještě přečetla a chci tady opravdu zdůraznit, že e, je to velice cené pro nás a nyní musíme dosáhnout toho, aby jak komise v rámci své práce a svých návrhů, které předkládají, i e, jak jsou naformulovány, aby i ona se chopila těch příkladů a aby zároveň parlament měl odvahu k tomu konstatovat, ano, eh, genderový mainstreaming bude u každého nařízení přímo výslovně uveden v jednom z bodů a bude povinně eh, prosazován. A samozřejmě můžeme využít i technické pomoci, to už můžeme udělat nyní abychom věděli, jak to se má eh, provádět, jak se to může využívat ke zlepšení situace v členských státech. Bude to jednodušší, když se tomu dostane finanční podpory technická podpora 100%. Což znamená, že už vlastně budeme potřebovat pouze politickou vůli. Ehm, pokud neschází, tak je to jasně proveditelné. A samozřejmě to znamená i to, že eh, výsledky pracovní skupiny se prosadí i na radě a u vyjednávání nových textů budou používány lepší formulace, které budou pak úspěšnější. Jednu větu bych ještě z té pracovní skupiny ráda vypíchla. Eh, ta se zde objevila v jedné prezentaci. Totiž ta přidaná hodnota. Tím, že Evropská unie se snaží prostřednictvím nařízení vybízet členské státy k tomu, že se musí statisticky postihovat eh, účast žen na všem, že to se vlastně okamžitě odráží v jiných politických eh, oblastech a že vlastně to vždy znamená u toho státu takový e, silný stimul vytáhnout ženy z e, toho života v chudobě. Tedy ta přidaná hodnota celoevropsky je obrovská. Je to smysluplná práce, musíme být ale přísnější, protože díky tomu budeme lépe a snadněji e, splňovat kritéria EU 2020 a to aniž by byly investovány nějaké velké finanční prostředky. To jsou často jenom záležitosti pro školení zprávy nebo politické vůle to prosadit. Děkuji. Dobrá, děkujeme. Pan e, Sean Kelly, prosím. Děkuji. Já budu hovořit slučně. Pře- tedy nejdříve. Zcela souhlasím s celou koncepcí genderového mainstreamingu. A opravdu, pokud chceme dosáhnout cílu EU 2020 a pokud má být Evropa konkurenceschopná, musíme využít plně toho potenciálu nikoli pouze vlastních přírodních zdrojů, ale i těch lidských zdrojů, což znamená žen i našich mužů. Pokud se toho nechopíme, tak nesplníme cíle a nebudeme v Evropě konkurenceschopní. Musíme Evro- ženám dávat více do ruky, zejména v těch oblastech, kde jsou kompetentní. A to je důležitá věc po té, co zde zaznělo, hovoří se o e, genderové rovnosti v jakémkoliv povolání. To u mě nedává moc smysl. Já si myslím, že bychom měli se soustředit na e, ta povolání, kde jsou ženy opravdu kompetentní. E, například nemá moc cenu ve stavebnictví zavádět plnou rovnost žen. Oni by pak měli zvedat těžké náklady, zdít něco, vykonávat tedy fyzicky nážnou práci jsou jiné oblasti, zejména právě podnikatelská oblast, kde můžeme využít schopnost žen. Ano, ten příklad s tím Lehman Brothers a Lehman Sisters, to je absolutně správné. Přítomnost žen například ve správních radách, nebo spíš to, že tam chybí, to je obrovský defekt. Já to vidím i na Irsku, například Irska. Kdybychom neměli takové um, správní rady a, a týmy eh, vrcholových vedení, kde by byly i ženy a nebyly by pouze dominovány, zdominovány muži, tak by ty výsledky byly jiné. Tedy v oblasti podnikání tam opravdu je důležité, aby se ženy prosadily. Já jsem obdržel sms od eh, jedné eh, z žen z mého volického obvodu a ona vyhrála v takové soutěži o udělení fondu a zítra už jde a zakládá vlastní podnik. Na to se musíme soustředit. E, nejlepší doporučené postupy e, si sdělovat a tam působit. Rovněž v Evropě my neustále zde zdůrazňujeme genderový mainstreaming, ale e, právě tady už ženy máme a já si myslím, že opravdu, kdyby tady byli většinou muži poslanci, tak by to vypadalo jinak. I tady se to musí uplatňovat, ale rovněž na úrovni regionu, národních parlamentů, v politice, pokud sami vlastním životem to dokážeme, že i muži, i ženy jsou součástí eh, toho aktivního společenského politického života, tak tím se ujistíme, že splníme strategii EU 2020 a Evropa bude dobře fungovat a eh, ta rovnost mezi pohlavími bude eh, skutečná. Děkuji. Děkuji vám. Paní e, eh, Ukaševská. Děkuji. Já mám rovněž velikou radost, že dnes taková diskuse proběhla. Ten problém je opravdu citelný. Ve všech zemích to můžeme vidět. Já souhlasím s tím, co zde zaznělo, totiž, že ženy jsou méně viditelné na pracovním trhu, že nevyužíváme jejich hospodářský potenciál, že tam v těch chudších regionech jsou ženy ještě méně aktivní než v regionech blahobytnějších. Příklad. I když tady se dá říct mimochodem, že za posledních 10-20 eh, let už se hodně změnilo. Ale co je toho důvodem? Ženy přece nejsou méně vzdělané než muži i když častěji si volí humanitní obory, když studují. Nestudují na technických oborech a jsou to právě technické obory, kde se spíše dá získat lépe placenou práci i když není pochyb, že ženám v tom, aby byly aktivnější, brání za prvé stereotyp, kde se žena vnímá jako někdo, kdo patří spíše eh, domů, eh, do kuchyně, má se starat o děti. Myslím si, že to je ve všech členských státech, ale zejména eh, na venkově nebo v těch provinčnějších oblastech. Samozřejmě, že svou roli zde odehrává i nějaká harmonizace rodinného a profesního života. Každá z nás se vždy táže, jak budeme schopni um, se o své děti postarat, kam je dáme, když budeme v práci. Pak přístup zaměstnavatelů. Um, Žádný zaměstnavatel se neptá, muže, který se uchází o práci, počítáte, že se oženíte a co pak bude s dětmi. Ale bohužel žen se takto tážou. Tady by to nemělo být eh, přijatelné společensky. A nyní rovnost odměňování. Snad ani neexistuje země, kde by opravdu neexistoval rozdíl v tom, jak jsou placeni muži a ženy na daném stanovisko v dané funkci. A tady rovněž by to mělo být eh, politicky neakceptovatelné. Zvyšování eh, osvěty. Nebudeme schopni aktivizovat přístup k ženám na pracovním trhu, pokud jíve nebudou si všichni vědomi toho problému. A uvedu ještě jeden příklad který zde zatím zmíněn nebyl, ale domnívám se, že je zásadní. A eh, tady se spolehám na vlastní eh, zkušenost. Ženy by měly více podporovat i jiné ženy, ale já bohužel často narážím na to, že se říká, pokud žena je manažérka nějaké firmy, tak ona často tvrdí, že raději spolupracuje s muži a pokud kvalitní žena a kvalitní muž pak se snaží soutěžit o nějaké pracovní místo, tak je často volen muž. A mě by zajímaly statistiky, zatím jsem na žádné bohužel nenarazila, kde by se hovořilo, jaký je procent mezi těmi konečnými příjemci unijních fondů eh, žen a mužů. Myslím si, že tam by to bylo zdrcující. A souhlasím s předřečníky, kteří říkali, že bez politické vůle ten ženský potenciál bude bohužel promarněn. Já tedy doufám, že to, jak se zde vede tato diskuse nebo toto zasedání, ale zároveň tlak na naše politické elity může tu situaci změnit. Jedna věc je ale pro mě nepředstavitelná, totiž, že by komunitární prostředky byly nějakým způsobem oddělovány už předem. Tolik dostanou ženy, tolik dostanou muži. Ne, ten projekt musí být vždy nejlepší, ale pokud je něco na stejné úrovni, tak se to, že se o něco uchází žena, musí nějakým způsobem protěžovat. Tak, jak to řekla paní Šeder, že například v Brémach to bylo tak, že se firmám dávaly určité prémie, pokud dávali více práce ženám. Takže takovéto aktivity bychom podporovat měli. O tom by se mělo více hovořit. Děkuji. Děkuji vám. Paní eh, Konstance Král. Děkuji, pane předsedo. Já vlastně mohu eh, přímo navázat na to, co řekla eh, paní Schroeder. Já mohu upřímně říci, už 20 let působím v tomto parlamentu a až tolik se tady nezměnilo. V regionálním výboru se už bavíme o této situaci, o genderové politice, tři roky a o tom, jak tedy zrovnoprávnit ženy a muže, jejich šance. A pak, když už se má přistoupit k činům, tak většina nás porazí. A tady zcela jasně mířím na komisi. Už jsme hovořili, že už mm, to byl velice litý boj, aby se vůbec pořařilo prosadit jakékoliv genderové aspekty do politik komise. Já jsem byla v roce 2006 pravodajskou spravodajkou u komisního eh, dokumentu strategických eh, pokynů a tam jsme velkou většinou se snažili prosadit, aby komise vůbec měla pravomoc odmítnout operační program, pokud v tom operačním programu není dostatečně zohledněna eh, genderová rovnováha. Nyní se říká, ano, ve Španělsku to jde dobře, ale bohužel tady se komise nezlepšila v tom, aby nám ani neřekla, kde se to nedaří. To je dobré, že se upozorňuje na pozitivum, ale například v Německu nebo jinde to nefunguje vůbec. Že bychom se ani do této etapy nedostali, ne, nehovořím už vůbec o tom, že by se nějaký operační program odmítl pokud se to takto bude opakovat i v roce 2013, tak se tady sejdeme třeba v roce 2016 a znovu si budeme opakovat pozitivní příklady. Samozřejmě, že jich existuje mnoho. Existují i lidé, kteří zcela odpovědně a umí pracovat s genderovými aspekty, ale to nestačí, pokud si nesnažíme eh, překonat sami sebe a vše důsledně prosazovat všude. A tady bohužel ta komise má obrovskou odpovědnost. Nejen přicházet s těmi krásnými frázemi, ale opravdu říci, takto to nejde už dále. Děkuji. Děkuji vám. Bohužel už nemáme dost času, abych dal slovo odborníkům. Pouze minutu či dvě, možná pokud by někdo tedy chtěl se velice stručně vyjádřit. I agree with all... Já souhlasím s vámi všemi a myslím si, že je velmi důležité opravdu posílit tuto záležitost a vzít vážně otázku implementace genderového náhledu do Evropského sociálního fondu, abychom měli skutečně konkurenceschopnou Evropskou unii spolu se 27 členskými státy. Nyní je na čase jednat a proto zde máme tento projekt Vinitate. Když o tom budeme diskutovat dále, tak to bude zbytečné. Už jsme o tom diskutovali 20 let, diskutovali jsme toho o tom dost. My všichni jsme zde, jsme odborníci a můžeme vás podpořit. Děkuji. Ano, já s tím plně souhlasím a myslím si, že teď je opravdu čas na to, když se bude revidovat politika soudržnosti pro období po roce 2013, tak je skutečně vhodná chvíle k tomu, abychom to formálně začlenili do procesu a zajistili mechanismy a také místo. Myslím si, že potřebujeme na diskuzním stole a jednacím stole jasné pozice a jasně říci, co chceme v tomto procesu udělat. Máme zde celou řadu projektů genderových skupin, Venitate a dalších projektů. Máme k dispozici celou řadu zkušeností a doufám, že budou vzaty v úvahu. Děkuji. A za náš výbor bych já rád poděkoval vám všem za vaše zajímavé prezentace. Děkuji vám. Drazí kolegové, přistoupíme k poslednímu bodu na podřadu jednání, bod různé. Rád bych vás informoval o rozhodnutí, které přijali političtí koordinátoři, pokud jde o rozdělení zpráv a stanovisek. Stanovisko o Evropském fondu Solidarity a jeho využití pro záplavy ve Slovinsku, České republice a tak dále budou eh, použity. Máme zde dopis, eh, který říká, že nejsme proti využití tohoto fondu. Pokud jde o proces hodnocení implementace směrnice o službách, eh, do konce týdne budou skupiny informovat sekretariát, zda mají zájem. Pokud jde o zprávu o Evropskou unii, o strategii Evropské unie ve Středomoří, tak jsme dospěli k názoru, že zde eh, není konsensus eh, a zelení reformulují svůj návrh do příští schůze. Pokud jde o nejvzdálenější regiony, politiku soudržnosti veřejných zakázkách, tak to vše koordinátoři přivítali a budou předloženy návrhy do příští schůze. Skupiny předloží své návrhy sekretariátu, aby bylo možné přijmout rozhodnutí do příští schůze. Legislativní balíček pro politiku soudržnosti po roce 2013 rozhodnutí bude přijato příští týden bylo dohodnuto, že příští schůze koordinátorů se bude konat eh, ve Štrasburku 9. května. Končím zasedání, děkuji.